Následovat bude další strukturální dialog spolu s vámi. Máme eh, velmi zajímavé téma na stole. Jedná se o průběžné hodnocení Horizontu 2020, A pracovní program na rok 2017 je skutečně velmi důležité téma z naší strany. S výhledem i na rok 2018 spolu s horizontem 2020. No a já bych rád zdůraznil, že Evropský parlament právě přijal rezoluci pro Horizont 2020 20 v prováděcí zprávě, která eh, vlastně byla předložena už před rokem. Je to víceméně nový způsob, jak zjistit, jestli naše legislativní návrhy v regionech fungují. Bylo to podpořeno celou řadou studií, návštěvami, misemi, studijními pracovními skupinami a je to komplexní hodnocení nejenom skutečné ho provádění 2020, ale má to i dobrý výhled do budoucna, jsou tam e, jasné, srozumitelné návrhy pro další roky, zvláště FP9, čili e, post 2020. Je to velmi důležité pro nás a pane komisaři, teď bych vás rád požádal, abyste nám sdělil, jakým způsobem eh, chce pokračovat komise v tomto hodnocení a to i v rámci pracovního programu 18 až 20 a v návrhu na FP9, který je čeká na 2018. Možná, kdybyste mohl někdo předložit nějaký obecný harmonogram, který platí jak pro vás, i až s výhledem do roku 2019, protože se blíží volby a také pro rámcový program 9 Horizont 27. Pane komisaři, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, jsem velice rád, že jsem se mohl dostavit. Já vám říkám, můj výbor, doufám, že vám to nebude vadit, je pro mě vždy velkým potěšením přijít s vámi a jednat s vámi, mluvit s vámi na téma nadcházející a probíhající práce. Musím říct, že v minulých týdnech, vlastně i minulý týden, a za to vám musím poděkovat, proběhl velmi konstruktivní dialog a jsem velice rád, že jsem se mohl účastnit projektu o analýze dvou zpráv, především na téma Prima. Já si myslím, že komise skutečně odvedla dobrou práci, ale to díky vám především díky tomu, že jste nám pomohli v úvahách, že jste spolu s námi spolupracovali a pokud jsem na něco skutečně hrdý za mé dva půl eh, let je právě Prima, takže vám musím pochválit a poděkovat vám za vaší spolupráci během příprav Primy. Ta cesta byla velmi dlouhá, ale podařilo se nám dosáhnout, dostat se do velmi dobrého místa. E, dnes bych rád promluvil na tři témata. První je tzv. plat de resistance, horizont 2020, průběžné hodnocení a pak vám řeknu něco více k pracovnímu programu na leta 2018, 19 a 2020 a budoucí program pro inovaci, který nazval Pan předseda 2027. Uvidíme, jak se to ve skutečnosti bude jmenovat a pokud máte nějaké návrhy, rád si je vyslechnu. Ale všechny tyto tři věci, průběžné hodnocení, pracovní program a další FP9 jsou věci, které jsou úzce propojeny se zprávou paní Cabison Rys o hodnocení 2020, které proběhlo v minulém týdnu a po plenárním zasedání, které proběhlo spolu se všemi z vás, si uvědomujeme, že eh, vlastně tato zpráva je hodnocena podobně tak, jako eh, co my si myslíme, že nastane v budoucnosti ohledně příležitostí a možností. Je to velice důležité pro nás z hlediska výzkumného a inovativního programu. No a na úvod bych ale eh, řekl něco, jak vypadá proces průběžného hodnocení Horizontu 2020. Probíhají konzultace, které generovaly asi 3,5 tisíce odpovědí. Jsou to odpovědi, které přišly z 69 zemí. Mhm. To mě velmi příjemně překvapilo a získali jsme asi 300 stanovisek. Já, když jsem ta čísla získal, tak jsem si řekl, to je chyba, protože ta čísla byla opravdu velmi vysoká a také bylo zajímavé, že to přicházelo z Evropy i z jiných zemí. To je skutečně fantastické. Je to program, který je teď znám velmi dobře všude nejenom v Evropě a je to něco, čeho bychom si měli vážit. A mám pět signálů pro vás, které by měly naznačit, jak vypadají hodnocení a konzultace s veřejností. Nejprve, že 2020 je považován za program, který je velice efektivní pro aktéry a skutečně plní předpoklady. Čili provádění těchto cílů je nadále velmi relevantní a ve světle nových globálních priorit a také eh, cílů udržitelného rozvoje. Je velmi důležité, že my jsme v souladu s těmito cíly a my jdeme správným směrem a z to jasně vyplývá. Zároveň program naznačuje, že můžeme být flexibilní. A to jsme demonstrovali během eboli, během eh, krize se zikou a že, že Horizont 2020 znamená, že jsme dostali více než 145 tisíc návrhů. Někdy si říkám, jako politik, jak ta mašinerie musí být velká, kdybychom řešili 145 tisíc návrhů. Kdybychom je měli profinancovat, tak by se jednalo o 255 miliard, kdyby v dokonalém světě to vůbec bylo možné. Ale bohužel je realita taková, že my nejsme schopni financovat ani ty nejlepší. Jsme schopni financovat jeden ze čtyř a to je škoda a to je něco, co se budeme vzít jakožto lekce do budoucna. Co se stane, když financujete jeden ze čtyř dobrých návrhů? No a pak je tady otázka spolupráce, je to otázka kterou mi předkládají dost často, protože jedná se o spolupráci v tomto programu. A někdy mě kritizovali, protože mi lidé říkají, že neděláme tolik s ohledem na spolupráci, jako jsme tvrdili v minulosti, ale čísla jsou podobná jako FP7. 75% no, financování přichází nebo odchází do institucí, které podporují svou práci. Kolaborativní nástroje. Zbytek na ERC, jak víte, jedná se o granty pro individuální nástroje a pro malé střední podniky. Tento nástroj se domnívám, že je vynikající a řeknu vám proč za chvíli. No a pak jeden, jedna z více publikací, z pěti publikací je založena na spolupráci s akademickým či soukromým sektorem. A to je nesmírně důležité protože v akademickém světě jsem zaznamenal jednu změnu. A to, že musíme spolupracovat s průmyslovým sektorem a akademickým sektorem a musíme být hnací silou. A v případě Irska, dejme tomu, mají indikátor, který naznačuje, že ti, kteří jsou mezi akademií a soukromým sektorem, mají více citací, takže mají různý dopad. Měli bychom se tedy na to více zaměřovat. A pak, a to je také velice zarážející, máme aktéry ve výzkumu a vývoji, kteří pocházejí ze 130 zemí. A já si, před, já si představuji, že na světě je velice málo programů, když uvažuji o velkých zemích, tak si nikdy nepředstavuji, že by měly projekty tolik zapojených aktérů z tolika zemí. A to je tady realita. A za třetí, hodnocení prokazuje, že Horizon 2020 je na správné cestě, že je velice rentabilní. Je jasné, že si lidé uvědomí, že Horizont 2020 je jeden z nejjednodušších a nejméně byrokratických modelů v Evropě, když provádíme konzultace pro proces jednodušení, čili to je vlastně druhá vlna. A odpověď byla jasná. Horizont 2020 je jednodušší než většina národních programů. A Tady si myslím, že se jedná o práci parlamentu během posledního kola jednání Horizontu 2020, kdy jste jed, rozhodli o jednotném sadě pravidel, o tom, že eh, nepřímé náklady budou profinancovány plošně 25%. A to všechno bylo základem úspěchu a pro tuto rentabilní položku, která je zásadní. A myslím si, že další poselství, které pro vás mám, je, že Horizont 2020 bude nadále malou kapkou v oceánu. Když se zamyslíte nad tím, že Horizont 22 je paradigmatem 2 a 8 Jsou to dvě různá čísla, ale víceméně stejná. My jsme pouze 8 veškerých investic pro výzkum a vývoj v Evropě a jsme méně než 8 evropského rozpočtu. Je to náhoda, ale je to jasný důkaz. A já, když jsem se nedávno sešel s předsedou NHS ve Spojených státech a zeptal jsem se, jaký je tam rozpočet ročně a on mi řekl, že je to 30 miliard ročně, tak já jsem si říkal, že to je asi chyba, protože to určitě tak velké nebude. A to prokazuje, že v jiných zemích, jako ve Spojených státech, množství financování na federální úrovni u nás, na tedy unijní, 8% je 8% a ve Spojených státech více než 50%, takže z percentuálního hlediska jsme, to máme velmi malé, ale naše financování je také velice omezené na úrovni Evropské unie. Takže si myslím, že pokud budeme muset pokračovat, tak eh, se na to budeme muset podívat z jiného pohledu a A páté, poslední poselství, které vám tady chci předložit z hlediska průběžného hodnocení, je, že prostřednictvím zaměření, eh, zaměření na vědecké a ekonomické stránky může Horizon 2020 eh, přispět k dosažení priorit Evropské komise a k hospodářskému růstu. Minulý týden jsem byl také na plenárce po druhé, abychom projednávali dělabovou a zprávu o rentabilitě a jsem rád, že zpráva poukázala na to, že skutečně rentabilní jsme a že věda je zpravována dobře. A pokud se podíváte na naše publikace a pokud se podíváte a zjistíte, že eh, kvalita našich článků, našich publikací eh, překročil Spojené státy, že ty citace jsou dvakrát více využívány než světový průměr, tak zjistíme, že nejsme jenom efektivní, ale velice úspěšní, což je něco jiného. A pokud se podíváte na ekonomický dopad, a včera jsem měl to potěšení, že jsem byl v Norsku na úžasném festivalu hudby a vědy a že tam se vys, vyslal signál, že více než 60 eh, růstu pochází z inovací. A my jsme eh, to vypočítali a zjistili jsme, že každý rok, kdy investujeme do programu, můžete dokonce posílit HDP 6 až 8krát. Takže pokud je o průběžné hodnocení, mám za to, že eh, to musíme nadále rozvíjet, nadále rozpracovávat. Chtěl jsem říct, si přesně o co bychom měli zjistit a zajistit. Eh, zlepšení v první oblasti, která je nejdůležitější, je takzvané oversubscription. To je přesně to, co jsem říkal na začátku. Že budeme potřebovat více než 60 miliard pro financování těch čtyř návrhů, čili budeme moci financovat jeden ze čtyř, ale chtěli bychom financovat i další, které jsou eh, velmi kvalitativně dobré, ale to ne, nejde. Čili jsem rád za vaši žádost financování dalších 120 miliard eur. Takže eh, eh, vás skutečně oceňuji za vaši odvahu. Takže my bychom chtěli, aby tyto dvoufázové žádosti byly jasnější, abychom to zvládali lépe, aby lidé zbytečně neplýtvali čas, pokud eh, nejsou schopni dosáhnout na finále. Další věc, kde jste nám hodně pomohli, a komise, co se dá udělat s disruptivní inovací. Je to věc, která neprobíhá dobře, víme o tom eh, a možná spolu s vámi můžeme zapracovat na inovační rodě. Eh, vy jste nám pomohli v případě mm, podpory nám a komisi pro lepší přístup ze zdola nahoru pro inovace. Je to něco, co musíme posílit, jinak bude problém s inovacemi. Já jsem byl včera u podniku, který uváděl, že jsme odmítli peníze, že, protože jsou příliš inovativní. Já si myslím, že takové to příklady bychom rozhodně neměli vidět. Jinými slovy, je to člověk, je to podnik nizozemský eh, Plant E, který ehm, vytváří elektřinu z rostlin, ale protože se jedná o dvě oblasti, tak vlastně nemohli jednoznačně získat peníze. A to se musí napravit. Čili Chtěl jsem říci, zapojení společnosti, inovace, věda, založená na cílech, poselstvích. Když Kennedyho napadlo vyslat člověka na měsíc, tak si myslím, že tam eh, s tím souviselo víc věcí. Vzpomeňte si na toho udržbáře, který uklízel, když eh, Kanada se přijel podívat do NASA. Kennedy se ho zeptal, co děláte. Já ta, a on tam vytíral a e, řekl, pomáhám vyslat člověka na měsíc. Takže i tak bychom se na to měli podívat. Měli bychom se najít ty hášky, které pomohou zapojit více osob do vědy. Na, no na závěr mluvíme o programu na leta 2018, 19, 20. Víte, že jsme spolupracovali se všemi Musíme všem naslouchat, musíme naslouchat i kolegům, abychom se si řekli, jaké jsou priority, ale je to především práce, která musí probíhat v následujících měsících co nejlépe. Pak budeme schopni na tyto tři roky alokovat peníze způsobem, který nám to vyřeší, tak jak jsem to popsala. A pro FP9, já myslím, že to už jsem říkal jasně, nám jde o kvalitu, otevřenost a vliv. To je právě způsob, jak se dívat na FP9 nebo Horizon 2027 nebo na jak, jakkoliv tomu chcete říkat. Já jsem otevřen vašim návrhům, ale jediný způsob, jak odůvodnit přidanou hodnotu, je že musí být vynikající, musí být otevřený a musí mít eh, dopad, vliv sociální, tak, abychom jednoduše eh, mohli eh, společnost posílit a zlepšit. No a úplně na závěr. FP9, nový program je vědecko-výzkumný program pro lepší společnost. A myslím si, že to lidé čekají a to jim musíme také poskytnout. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Hmm máte zvláštní privilegium pro nás. Můžete mluvit, jak dlouho chcete, je to významný den. Schválili jsme kolegy do kolegy a komisařů. No a teď naši koordinátoři nebo ti, kteří byli pověřeni, jakožto zástupci jednotlivých skupin ZPP, e pan Eller. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jsem rád, že jste tu já bych nazval program program za 320 miliard eur. Myslím si, že to věc se týká budoucna. V amerikanizovaném čase by to fungovalo. Takže pro parlament by to bylo asi 120 miliard. Nicméně, ať už je to čak, tak či tak. Bylo by dobré, kdybychom získali více informací o oversubscription. Chápeme důvody, ale co se stane pak? Posílíme ten objem nebo si budeme stěžovat? Čili jak na to budete v následujících dvou letech reagovat? má další otázka. Širší kontext. Takzvaná Seal of Excellence. Souvisí to s rámcem Horizontu 2020. Jaká je vaše perspektiva, váš názor na strukturální fondy, ale jiné fondy, které s tím souvisejí jako nové finanční nástroje nebo Creative Europe? To by mohl být program sousedství. Jinými slovy, jaký je širší kontext tohoto rámcového programu? Další otázka. Fast track inovace. Výstupy byly velmi pozitivní. Jeden z dvou, tří prioritních nástrojů které jsou považovány za vynikající našimi sektory, zvláště pokud jde o malé střední podniky. Takže se ptám na budoucnost. Co navrhujete? Zdvojnásobit rozpočet? Měl by to být pružný program? Někdy slýcháme, že by byl atribuovan EIC, takže jaká je perspektiva FTI? A poslední otázka souvisí s tím, co jste říkal o percepci úspěchu. Jako dejme tomu projekt kvantum nebo projekty, které budou vnímány širší veřejností a budou z politického hlediska prodejnější, tak říkajíc, protože to je důležité v době finančních omezení, mluvit o něčem, co je srozumitelné um, širokou veřejností. Nemusí to být něco, co si přejeme, ale co je z politického hlediska velice důležité. Děkuji. Děkuji. Jménem SD skupiny paní Kamazan Ruiz. Děkuji vám, pane předsedo. <clears throat> Zaprvé bychom chtěli poděkovat za výklad komisaře. Devátý rámcový program, to je velice zajímavá a dů, byl to velice zajímavý určitý výz, výklad. A nyní mi dovolte několik konkrétnějších otázek a také komentář. Za prvé, jak to vypadá s novým možným JTI, tedy s, s tím novým superdigitálním přístupem. A druhá otázka, také konkrétnější. Já nevím, jestli je to pravda, ale ptám se vás, zda Kanada má zájem účastnit se Horizontu 2020. A co si o tom myslíte? Tedy, že by se tento program otevřel také pro další země. To byly tedy ty specifičnější otázky a není možná něco spíš obecnějšího. Řekli jste, že nový rámcový program je vlastně pouze kapkou na rozpálený kámen a je třeba provést toho daleko více, abychom dosáhli konkurenceschopnosti, kterou potřebujeme. Tedy je to pouze malé procento. Jaké perspektivy zde vidíte pro zvýšení finančních prostředků na nový program? A také eh, synergické, eh, jak je to se synergickými efekty s dalšími fondy a prostředky, protože ta spolupráce je velmi důležitá. Rádi bychom přivedli členské státy k tomu, aby se skutečně dosáhlo tohoto procenta výdajů. Samozřejmě, důležité jsou komunikace, veřejné konzultace v rámci Horizontu 2020, k tomu je celá řada materiálů. Ale chtěl bych připomenout to, že parlament připravil zprávu, také bylo provedeno slyšení v pracovních skupinách. A zde je důležité dojít ke konsenzu v, k, ve vztahu k novému FPE, tak aby zde byla bylo dosaženo důvěry. Co si myslíte vy? Protože vy také potřebujete podporu Evropského parlamentu pro tento nový rámcový program. Tedy jakou podporu byste si od nás přál? Děkuji. Paní kolegyně a jménem Alde, paní Věrik. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, děkuji mnohokrát za vaše vysvětlení. Mám tady pár bodů, které bych ráda zmínila. V 9 doufáme, že komise rozpracuje dobrý text, který nám celou situaci usnadní. Eh, text, který budeme moci podpořit. 20, mluvili, mluvili jsme o 20 miliardách. To není jenom otázka přání, ale jak víte, potřebujeme to pro naši Evropu. Excelentnost, otevřenost, ano, tady souhlasíme, zatím stojíme, jak víte. A pak je tu jeden bod strukturální fondy, jak už řekl můj kolega. Musíme nalézt cestu, tak abychom tady měli propojení mezi strukturálními fondy, eh, inovací, eh, výzkumem a mm, horizontem 2020 mm, a něco, co bude ukazovat cestu do budoucna. A jinak eh, se těším na spolupráci s vámi všemi. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Paní Dalunde za zelené děkuji, pane předsedo, pane komisaři, děkuji za to, že jste se mezi nás zastavil. Měl bych dvě otázky k výzkumu a klimatickým změnám a trvalo udržitelnému vývoji. Úvodní text 10 um, um, nařízení 2020 um, potvrzuje uh, cíl minimálně 60 celkového rozpočtu Horizon 2020, který by se měl vztahovat právě k výzkumu a trvalo udržitelnému vývoji. Také se tu říká, že výdaje spojené s klimatem by měly překročit 35 celkového rozpočtu, který jde do tohoto programu. Ovšem, eh, v detálnějším vyhodnocení, které předložila komise, se ukazuje, že toto pokulhává mm, tento, za tímto cílem. A ve světle pařížské dohody eh, si nemyslíme, že by situace byla přijatelná. Takže mé dvě otázky zní takto. Eh, co bude eh, komisař dělat, aby napravil tuto situaci v posledních letech, ehm, tedy tak, abychom dosáhli našich cílů. A mm, za druhé, je, je komise připravena jít dále mm, eh, v EP9, zvlášť když se podíváme na to, že EPP na posledním zasedání ve Štrasburku schválil naše pozměvací návrhy a mají tady určité priority pro dotace, které půjdou do ehm, otázek klimatu a výzkumu. Děkuji. Děkuji panu kolegovi a teď další řečníci. Paní Kudelska. Děkuji. Pane komisaři, děkuji za to, že jste se dostavil na naše zasedání výboru a nejprve bych chtěla se zeptat, pane, na toto. Rád bych se zeptala na... Zde jsem. Chtěla bych se zeptat na, to, na tu rezoluci. To byla to rezoluce, která byla přijata eh, vě, velkou většinou více než pět, 520 hlasu a zabývali jsme celou řadou problémů, které se zde projevují. Tedy, co konkrétně si myslíte v souvislosti s řešením těchto problémů? Nás to skutečně trápí a čekáme na konkrétní odpovědi. Protože v té rezoluci jsme se vyjádřili velmi všeobecně. Nepoukazovali jsme na různé konkrétní oblasti inovací, ale dnes byla, přijata byla vydána publikace o evropských inovacích, kde se hovoří o tom, že, se, že Evropa je možná méně inovativní než Spojené státy, Kanada, Austrálie a další země, anebo třeba i Korea. A to znamená, že zde nemáme nějaký pokrok v oblasti inovací a v oblasti inovativních postupů. A to je tedy věc, na kterou jsem se chtěla zeptat. Ta otázka je, jaké dodatečné opatření chce přijmout komise, nebo jaké, jaké úkony, tak, aby se problém inovací vyřešil tak, aby skutečně, abychom se skutečně stali tahounem, abychom se stali motorem v této oblasti. Je zapotřebí, abychom zde měli více ctižádosti. A já se domnívám, že samozřejmě můžeme zajistit to, aby ty nejtěžší, ten nejzásadnější problémy, pro, zpět projekty byly financovány. Já se vždy ptám, jaká bude rada inovací, jaké bude, jaké bude mít schopnosti, jaký bude mít rozpočet. Protože mám celkem dojem, že ta nová instituce by mohla skutečně by mohla nahrazovat ty úkony, které v současné době provádí komise. Tedy, byl bychom rádi, kdybyste nás informovali o tom, jak tyto věci mají fungovat. Eh, Paul Rubik. Další je Paul Rubik. Eh. Ano, děkuji. A protože jsem také členem rozpočtového výboru, tak je to vždycky Ehm, taková otázka, eh, když ehm, mluvíme o eh, takovýchto víceletých eh, programech, jak, jaký zvolit taktický postup, protože Brexit tady také sehrál určitou roli. Ta otázka je, jakou roli zvolí Velká Británie, jaký model, a ehm, aby byla, mohla být u toho, tak říkají z budoucnu. To by potom znamenalo zvýšení našeho rozpočtu. A Myslím si, eh, že v tomto období eh, eh, bychom měli požadovat zvojnásobnění rozpočtu, protože pak celá diskuse s ministry půjde v takovém směru, o kolik budou chtít zalikovat naše požadavky a dosud se to vždycky osvědčilo že jsme požadovali více a ministři pak museli přijít při zkrácení. Co se týče odborných věcí, tady mě zajímalo, jak to vypadá s jazykovými technologiemi, s posledních měsících se mm, to tady velmi razantně vyvinulo. A druhá oblast, která je v těchto tématech zajímavá, eh, dnes dopoledne už jsme diskutovali o cookies a o všech eh, algoritmech, které mm, se rozšiřují v sítích eh, o artificial intelligence, která je toho součástí. Mělo by, bylo by užitečné, kdybychom eh, tady přemýšleli o modelu PPP nebo o umožnění technologických programů, kdybychom onen virtuální svět eh, mohli eh, zřídit na bázi určitých vlastností a více se na to soustředili proto, abychom Evropu Ehm, abychom mohli uschopnit Evropu a dát jí tuto strategii. A třetí otázka. Eh, baterie hrají stále více roli. Teď jsme zjistili, že litiové ehm, baterie v malých ehm, mobilech začínají už také hořet. Co udělat, když třeba auto eh, se 400 kg litiovou eh, baterií stojí v nějakém barkovišti mm, a vyjede do, do města, nedá se to pak uhasit, anebo jako v parlamentu ve Štrasburku, když 10 takových aut třeba stojí vedle sebe, tak si nejsem schopen ani představit, co by se stalo, kdyby tady ta auta hořela. Jak to vypadá s výzkumem? Eh, jaké programy se tady budou dále eh, rozvíjet? A pak otázka hustoty, eh, energetická otázka váhy o něch baterií. To jsou všechno otázky, které bychom měli dostat do správného, korektního vědeckého směru. Děkuji. Děkuji, kolego. Pan Martel. Merci, monsieur le président. Euh, effectivement, en période de crise... Děkuji vám, pane předsedo. V dobách krize to bývá tak, že inovace se je třeba vždy upozadit, podobně jako kulturu, protože ten vývoj neprobíhá tak dostatečně rychle, jak by bylo zapotřebí. A my v našem světě máme neustále co dočinění s tím, že všecko spěchá. Ve skutečnosti to není tak, že by nám chyběly nápady, ale co nám chybí, to jsou prostředky. Bylo řečeno, co se děje ve, ve Spojených státech, když budete cestovat do Silicon Valley, tak je tam celá řada výzkumných pracovišť, e, univerzit a tak dále. A mimochodem působí tam celá řada Evropanů. A tam jsou také prostředky na výzkum. A tedy ta otázka. Inovace, ano, ale pro koho a pro co? Inovace pro koho a pro co, to jsou otázky, které si musíme ujasnit. Například v oblasti energetické politiky, v oblasti obnovitelných energií a tak dále. Tam je třeba se na to podívat, protože to je prioritní osa v Evropě. a také na celém světě. Existuje celá řada výzkumů v souvislosti s obnovitelnými energiemi. Zkoumají se nejrůznější techniky, větrná energie, A právě v okrajových oblastech, tak tam je možné vyrábět elektrický proud, dejme tomu v důsledku činnosti vln. A otázkou je, na co tedy pod evropské financování. Existuje už jeden prototyp. Je prototyp, je to někde, ty prototypy jsou někde v garážích, ale stárnou, protože nikdo nemá možnost, aby se na jejich vývoji dále pokračoval a aby se dostali na nějakou průmyslovou úroveň. Tedy je zapotřebí, abychom byli velmi stížalostiví, protože pokud budeme pokračovat tak jako dosud, tak se stane periferní zónou. A celá, bude to periferní zóna, která bude ležet ladem a budeme dále podporovat uhlí fosilní paliva a tak dále, protože všechno ostatní bude příliš drahé a neumožní nám to přístup k těm alternativním věcem. Jistě máme vynikající náš nápady, máme také vysokou efektivitu, alespoň se o ní snažíme, ale co potřebujeme, tak to je komisaře, který bude bojovat a který řekne, že inovace je nutná, ale na druhou stranu máme jiného komisaře, který řekne dobře, ale prostředky na to je třeba zkrátit. Co tedy uděláte? Vytáhnete všechny tyto věci ze šuplíku, dáte k dispozici příslušné prostředky tak, aby byl rozpočet také pro rozvoj venkova, pro industrializaci těchto oblastí a tak dále. To by přispělo nám všem. Um, much, Děkuji. Paní Nibler. Vielen Dank, vielen Dank, Herr Kommissar. Velmi děkuji, pane předsedo a pane komisaři, mám tři stručné otázky. Tři stručné otázky, děkuju. Za prvé, s ohledem naše interim evoluci. Chtěl jste pohovořit o instrumenty STI? Tedy to je věc, kterou by bylo třeba lépe vymyslit. A potom v Německu máme velice rozsáhlý základní výzkum. A existují nějaké znalosti, do jaké, jak vysoký je podíl inovací, který by vycházel právě ze základního výzkumu? Možná o tom máte nějaké informace. A třetí, nejdůležitější otázka, se vztahuje na, horizont, na dobu po horizontu 2020. Zmínil jste se o tom, že má být připraven nový rámcový program Innovation for Better a tak. A moje otázka tedy je, máte už nějakou konkrétnější představu, tedy s jakými úvahami sem přicházíte, tedy jaké nápady máte právě v souvislosti s tímto novým výzkumným programem. Děkuji vám. Uh, thank you very much. Děkuji. Pan Danika. <clears throat> Uh, Vážený pane komisaři, děkujeme za to, že jste se dostavil do výboru a budete s námi dialog. Vždycky jste to tak dělal. A děkuji vám za vaši prezentaci. Myslím si, že nám toho říká hodně. Bohužel lidé, kteří vědí, znají dynamičnost fondů um, Horizont 2020, um, ehm, těchto lidí je velmi málo. A e, tato vyhodnocení je pro nás nesmírně užitečné. Je tu pár otázek, které bych e, vám rád položil. K tématům o kterých i tady diskutujeme. Velmi nám leží na srdci toto. Přes veškeré naše úsilí snížit mm, eh, emise CO2 eh, tak tato úsilí bývají podkopávána eh, nedostatkem pokroku na poli dopravy. Pokud to správně chápu, tak hlavním důvodem tohoto je skutečnost, že mm, evropský průmysl zdaleka nemá přístup Ehm, k nezbytným technologiím, které by vybavovaly automobily elektrickými motory. A to by pak mohlo fungovat ehm, více než 300, na trase více než 300 mil dlouhé. Počítáte s tím, že podnítíte na tomto poli eh, výzkum, protože v tomto eh, případě to situace eh, z dvou stran, které buď prohrají nebo vyhrají. A my bychom určitě prohráli, když nebudeme jednat. Čína teď dělá obrovský pokrok a vyrábí elektrická auta a autobusy. Pokrok je v Evropě velice pomalý v této oblasti. A to je zapříčněno také výrobci, kteří odmítají nabídnout nezbytné prostředky uživatelům, kteří si přejí eh, koupit elektrická auta, ale nemají možnost je nikde nabít. Co se týče lékařského výzkumu, tady máme konkurenci se Spojenými eh, státy počet lidí, kteří chtějí mm, odejít do Spojených států, aby se tam nechali léčit, by měl být co nejmenší. Protože lidé tam chtějí odejít, protože tam jsou velmi mm, pokročilé technologie, jak pro učení diagnózy, tak pro léčbu. A tady v Evropě lidé zase nemají přístup mm, k léčbě, léčbě, která by byla tak pokročilá, jako je tomu v USA. Já jsem se setkal se zástupci mm, organizace, která se mm, zabývá rakovinou žaludku a tito lidé mi řekli, eh, že peníze, které jsou mm, přidělovány do výzkumu, jsou tak malé, že bohužel i specializované kliniky v Evropské unii a výzkumné programy nejsou schopny eh, tyto potřeby naplnit. Statistiky nám ukazují, že nejsme na správné cestě. Vím, že ehm, tady máte ten určitý mandát, ale přesto bych eh, ocenil vaši odpověď, eh, která by se týkala lékařského výzkumu. Myslím si, že by to bylo velice užitečné i pro mnohé ostatní. Děkuji. Děkuji, pan kolega Turmes. Eh, Děkuji. vítám pana komisaře. Myslím si, že se zvolil hezké heslo, když jste řekl, že by více lidí mělo být začleněno. A pak jsem slyšel pak jsem slyšel na konferenci eh, říct si do roku 2050 dostat se na nulu. Já myslím, že to je eh, takový, eh, takové heslo dostat se na nulu v oblasti elektřiny a v jiných průmyslových odvětvích. Ale to bude začlenovat technologie. To bude zároveň znamenat, že Tady budou i sítě do toho zaintegrovány. Sociologická dimenze to bude, podívejte se na města a tak dále. Tady moje otázka zní takto. V určitém smyslu tady máme standardizovaný program, kterému říkáme mm, energetická u, u, u Evropa. To se nám trošku ztratilo z očí. Tedy jak máte v úmyslu v příští fázi Eh, dostat se k takové té měkčí politice, soft policy, která eh, bude se sou, eh, souviset s dopravou a klimatickými změnami, aby to bylo viditelné, protože vždycky to byl takový aspekt, který byl v popředí, ale přišli jsme o něj. Druhá věc jsou ony baterie. Mm, to, co říkal pan Nika, to je přesně to, k čemu jsem došel také já. V Číně máme 150 tisíc autobusů na elektřinu, v Evropě jich 7 tisíc. No, takže v oblasti, kde jsme byli vůdčím silou na světě, teď už nevedeme. A v oblasti automobilů je to ještě radikálnější pokles. Ale pokud Evropa nebude schopna vyrábět baterie v Evropě, pak to bude 35 až 40 přidané hodnoty v automobilovém průmyslu ehm, se ztratí v Evropě. Takže kde, v jakou pozici máme? Máme tady obrovské eh, výr, eh, výrobny, které měly vyrábět baterie. Jak to vypadá s touto generací a s příští? Bylo mi řečeno, že potřebujeme určité eh, zařízení, ale pak bychom také potřebovali ty e, společnosti a firmy, které vyrábějí auta. Číňané například vyrábějí dávají do toho 5 miliard investic. Číňané dokonce, je to 23 miliard investic. Takže jak se dostat k té kritické mase? A poslední věc. Inovace, kdybyste mm, nám mohl říct si, jak to vypadá v Číně, co se tam děje, jestli se můžeme něco poučit z této oblasti. Děkuji. Děkuji, paní Bote. Thank you very much. Děkuji. Kolegové už eh, řekli řadu bodů. Chtěla bych jen vybrat pár dalších věcí. Mluvíme, když naváží na to, co říkal eh, kolega Nika. mluvíme tady s organizacemi, které se zabývají krakovinou eh, a některé z nich zúraznili, že pracují na určitých polích, ale e, e, že to dělají izolovaně, že tady není dostatečné propojení mezi těmi individuálními částmi výzkumu, které e, kdyby byly koordinovány, tak by mohly přinést daleko více toho, než tomu je teď, když pracují na izolovaných projektech. A otázka zase je, jak na tom pracovat. A to mě přivádí k dalšímu bodu. Jak to předat občanům? Myslím si, že jedna z věcí, která s tím souvisí, je to, že daleko více budeme komunikovat, daleko účinněji budeme mluvit o výsledcích eh, tohoto výzkumu. Tedy nejenom o výzkumu samotném nebo o projektech samotných, ale eh, o té léčbě. Eh, tak, abychom byli explicitnější, když budeme o těchto věcech mluvit. Další věc míra úspěšnosti a také další otázka, která už byla položena. Tak myslím si, že bychom se měli zabývat tím, jak, jak odbourat nezájem lidí podívat se na to, jak můžeme jejich zájem zvýšit. To je něco, o čem mluvili daleko lépe kolegové aby lidé z celé Evropské unie se intenzivněji začlenili, tak abychom měli určitou větší sílu tady věda, eh, citizen science, zase mechanismus, pomocí kterého bychom mohli zaintegrovat daleko větší počet lidí. A konečně eh, bychom měli něco zmínit, co se objevilo ve vynikající zprávě v minulém týdnu, a sice Británie by měla zůstat začleněna co nejvíce, co nejdelší dobu, jak ten bude možné. Eh, má stanoviska eh, k Brexit, jak špatný je Brexit, to už jsem opakovala mnohokrát. Ať to vypadá jakkoliv ehm, zvenčí, Přesto si myslím, eh, že tady ale by měly být vzájemné, dokonce vzájemně obhacovat, měli bychom Británii začlenit. A to bude znamenat, že my budeme i nadále přispívat k programům, ať už formát bude jakýkoliv. Ne, v rozpočtové, také v rozpočtové oblasti. Děkuji. Pan kolega Roul. Herr Kommissar, auch herzlichen Dank. Pane komisaři, srdečně díky. Bude to překvapující. Já nevyvolám další výzkumné téma, ale nejbrž bych na tomto místě eh, řekl něco jiného. Vy jste řekl, že něco bude pokračovat, ale předtím jste informoval o tom, že dosavadní výzkumná politika byla velice úspěšná. Uváděl jste pouze pozitivní čísla. A odpověste mi tedy, co se tedy musí změnit v příště. Je to skutečně nutné, když vytváříme nové výzkumné rámcové plány, tak musí tam být nové myšlenky a nové hrbce. A není naopak spíš důležité, aby se to, co je dobré, aby to, co je dobré, pokračovalo, ale aby to dostalo víc peněz. Podle mého názoru je zapotřebí v příštím období dát více peněz. Ale pokud si kladete otázku, co by se ještě mělo zlepšit, nad rámec toho, co je, tak bych vám byl vděčen, kdybyste nám to řekl. A já se domnívám, že to je ten ústřední úkol, který budeme muset vždy plnit. A ne, a nevím, jestli je nutné že si vymýšlet nové projekty, nová jména a, a nové historky. Děkuju. Děkuji, pane kolega. Pani Toja. Děkuji vám a všem přeji hezké odpoledne. Omlouvám se, že jsem nevyslyšela vaše úvodní slova, ale musela jsem bohužel být na zasedání italské delegace. Ale chtěla bych jednu, říct, jednu věc říct. Je to důležité setkání, ale daleko důležitější je podle mého názoru, pokud byste pokud bychom měli se to, že naše návrhy budou realizovány, protože mnohdy nám řeknete, ano, to je zajímavé, co říkáte, ale my potom nevíme, co se z toho stane. To je první věc. V parlamentu jsme měli jsme mm, zprávu profesora Ruese. Zapracujete to do politiky komise, anebo ne? a nebo to, byly pouze, nebo to byla pouze obecná doporučení. A dále bychom se chtěli účastnit při stanovování priorit, to znamená nejenom my, ale pokud, existují, pokud budou připlýmány pracovní programy na příští léto, tak tam je zapotřebí, aby tam byli experti. A má k tomu parlament něco říci nebo ne? Energie, ale zdraví, alternativní energie. To jsou oblasti, kde bychom také sami stanovovali priority. A za třetí, a to je poslední bod, už to bylo také jednou vzneseno, Ráda bych se dozvědělo, jak je to s tou inovační mírou a jak to vzniká, jak se to počítá. To by nás také zajímalo. Zajímá nás nejenom, jak daleko jsme došli, protože existují skupiny, kde se říkají různé věci, povídá se různé, ale param, parlament především v posledních letech musí být schopen vůči svým občanům říct, my jsme navrhli to a to a bylo to přijato nebo nebylo. V opačném případě se tady můžeme inteligentně bavit, ale to naším úkolem není. Ráda bych se dozvěděla, zda můžeme spolupůsobit při výběru priorit, my jako parlament, zda můžeme hrát roli avantgardy a to je úkol pro nás a také pro vás. Prostě musí existovat jasný vztah mezi parlamentem a komisí. Děkuji vám. Děkuji. Ještě závěrečné poznámky. Matias Děkuji vám, pane komisaři. Srdečně vám děkuji za to, že jste se objevil zde v našem výboru. Ráda bych hovořil o věcech, které mne zajímají a které se týkají horizontu 2020. A sice se jedná o financování. Mnozí kolegové se už vyjádřili k těm tematickým oblastem, ale mně nejde o tematické oblasti, nebož to, o co mně jde, tak to jsou, to jsou oblasti vědění, oblasti znalostí, které, které je třeba financovat. A finanční prostředky byly nashromážděny pro inovace, to je dobrá věc, ale jak vám je známe, už jsem o tom také mnohokrát říkal, že nemůžeme dosít se inovace, pokud neposílíme základní výzkum. Potřebujeme i nadále vědu a musíme se tomu věnovat, protože jinak nebudeme mít základnu, ze které by inovace vzešly. Ano, jistě. Neustále dostáváme více a více peněz pro inovace, ale pokud, dejme tomu, máme na mysli základní výzkum, tak zde máme evropské máme oblasti, kde už také byly získány Nobelovy ceny, ale také existují humánní oblasti, humanitní oblasti, ale to je oblast, ve kterých je třeba toho dělat více. A stejně tak víme, že v horizontu 2020 mnohé věci nebudu, nejsou financovány. A to všichni víme. A potom ještě jedna věc. A to souvisí s finančními prostředky pro výzkum. Tak určité peníze mají být vyšleněny pro obranou politiku. My si přejeme mít větší rozpočet, ale není možné, aby byly odebírány peníze výzkumu. Tedy není možné, aby peníze pro výzkum šly do obrany. Děkuji. Děkuji, kolegové. Nikdo už nežádá o slovo. Všech malá poznámka. Mé otázce k kontextu ostatních programů. Jen jsem chtěl uvést konkrétní příklad, eh, to, co říkal Antones. ITS, ETS teď eh, se použít nový nástroj, nástroj nových technologií, ehm, ale tohle je jenom další izolovaný nástroj. A teď tu máme rozhodnutí, e, že to má být pilotní projekt e, bez emisí CO2. Pořád to ještě je součástí plánu 500 milionů a tak dále. A teď padlo rozhodnutí, e, že nějakých 300 tedy to jsou ten technický nástroj, tady ty mají být um, dány do dalších nástrojů, nejenom technologie, ale i do dalších. A to je přesně příklad toho, kdy máme problém eh, s, s uhlím, ocelí, pak máme další problémy, fondy ETS a tak dále a budeme chtít docílit něčeho velkého jako e, ocelárny bez emisí CO2, ale ty peníze se budou dávat někam jinam a e, dotace, finanční prostředky budou rozštěpeny. Děkuji. Pan Kohlíček, e, nemohl jsem mluvit před paní Matias, jsem pochopil. Děkuji. Ah. Tak, eh, mně se moc doprava nechce, tak proto. Takže eh, já bych měl čtyři takové drobné poznámky, co by mělo být v tom programu do budoucna. Za prvé nanotechnologie jako směr, za druhé dopoledne jsme se tady bavili o nejrůznějších věcech a eh, podle mě někteří kolegové nechápou, že když je velký množství Eh, obnovitelných zdrojů, fotovoltaika, větrníky, síti, tak to destabilizuje síť, čili stabilizace sítě s velkým procentem obnovitelných zdrojů. Frekvence, napětí. To, jsou, to je velice zásadní věc, protože bez toho se dál než k současnému německému eh, poměru nedostaneme. To je, tam už ta síť hrozí rozpadem. Třetí, záložní zdroje. Záložní zdroje a čtvrtá, likvidace plastů v životním prostředí, protože to je obrovský problém, naprosto zásadní. Děkuji. Thank you very much, Mr. Commissioner. More than 30 questions. More... Pane komisaře, více než 30 eh, otázek, více než na posledním slyšení před několika lety. Máte slovo. Výborně, mnohokrát děkuji, pane předsedo. Je vždy potěšující být na druhé straně tolika otázek. Pan Christian Eller nejprve a jeho připomínky. Ano, myslím, že mě se to zamluvalo a skutečně těch 120 miliard, které jste navrhl, je v pořádku. Uh, ten objem, to množství, to je velmi důležité, zvláště pokud před námi stojí těžké časy. No a převyšující poptávka. Pochopitelně, aniž bychom měli více peněz, tak těžko tento problém nevyřešíme. Když nebudete mít peníze, tak to bude vypadat tak, jak to bude vypadat. Ale co můžete udělat, je eh, trošku zmírnit plítváním časem v rámci tohoto procesu. Pokud jste ve dvou fázích, když projdete první fázi, pak jdete na druhou a dojde k selhání, tak musíte udělat něco, aby v té druhé fázi jste dosáhli větší úspěchu než v rámci té první fáze. Takže bychom mohli jasně sdělovat, jaké jsou výzvy, Um, aby lidé zbytečně neplývali časem, pokud uvidí, že to není pro ně. Takže, pane Lere, nemůžeme vyřešit hlavní problém nedostatek peněz. Tady vždy bude převis poptávky, ale můžeme fungovat v rámci dvoustupňového procesu, kdy můžeme na té druhé fázi oproti té první pracovat a to můžeme rozhodně dělat společně. Pane Lere, a pak se se ptal na fast vůč k inovaci. Ano, jsou to věci, které vyplynuly v, u mnoha kolegů. Máme hodně názvů, hodně programů, některé jsou velice úspěšné jako fast track k inovaci, takže já spolu s vámi bych se chtěl zaměřit na top top. Eh, dej, posílení disruptivní inovace, fast track k inovace, fact open. To jsou prostě věci, které všechny jdou ruku v ruce. A z mého pohledu by eh, to byl právě mm, ten inova, ta, ino, ta funkce té inovační rady. Víte, o co jde? Dnes jsem to říkal kolegům v komisi. Uh, když mluvíte s lidmi, tak často lidé nemají ani povědomí, kolik názvů máme a jedna z věcí, která bychom mohli v rámci F9 udělat, je snížit počet názvů, abychom se projevovali jasnou značkou. My jako Evropa neseme svou značku eh, na rukávu, ale eh, toto je prostě eh, podrozděleno na tolik frakcí. Takže to si myslím, že je jeden ze zásadních prvků a určitě bych rád získal vaši podporu. Což mě přivádí k další věci, k percepci ze strany ostatních. Dnešní percepce je taková, že lidé často nevědí, kudy se obírat a proto um, ta rad, inovační rada je zásadní. Dále jste mluvili o pečetně Seal of Excellence, značka kvality. Ale v rámcové programu 9 bychom měli fungovat se strukturálními fondy trošku jinak. Vím, že je to těžké, vím, že uh, Těžko to řešit tady v parlamentu, ale musíme naše priority jaksi zásadně zasadit, protože naše priority v rámci Horizontu 2020 se musí navázat na strukturální fondy, pokud jde o výzkum a inovaci. A to je první krok. Kdybychom se sešli s kolegy a řekli si, ať je to tak či tak, tak asi aspoň řekněme priority programové v rámci jednotlivých programů. A myslím, že to by určitě všem pomohlo. A teď promluvím španělsky, abych upozornil tlumočníky. Za prvé, ptali jste se mě na Kanadu. Nemám žádné informace o tom, že Kanada by měla nějaký zájem a že bychom vedli jednání s Kanadou, abychom ji zahrnuli do horizontu 2020. Jistě je to náš důležitý spolkové, spojenec, ale pokud vím, tak s Kanadou žádná jednání v tomto smyslu vedena nejsou. Ale přirozeně je to náš důležitý spojenec pro tento program a stejně tak s jinými zeměmi spolupracujeme, ale nepatří do toho. Dále GPI tedy ten superkomputer, tak k tomu také nemám žádné konkrétní informace, protože to nespadá do mého portfolia. Nespadá to tedy do mé oblasti úkolů, ale mohu se informovat a poskytnout vám pak informace. Domnívám se, že všechno toto jsou věci, které musíme mít na zřeteli také s ohledem na budoucnost a proto také vítám vaše návrhy k tomuto bodu. Můžeme zde pracovat společně pokud se podíváme na ten superpočítač a pokud bychom na to něco chtěli dát v FP9, tak se k tomu musíme dostat, ale nejsem si jist, že jsem tím pravým, kdo by se mohl vyjadřovat k tomu, jak zvyšovat rozpočet. Ano, jestliže, jestliže chceme hrát vedoucí roli v Evropě, v oblasti inovací a zaměstnanosti a výzkumu, tak v takovém případě bez zesporu musíme rozpočet zvýšit. Ale bohužel to nezávisí na nás, a také to nezávisí na mě. Já bych si to přál, vy byste to také chtěli, ale musí to chtít také členské státy a to je největší problém. Což tedy znamená, že členské státy musí pochopit, že pokud nebudou žádné inovace a když nebude růst, nebudou pracovní místa. Pak tady byla další otázka od paní Rinky. Ano, ta sedí tam. Vy jste se mě ptala a také jste se vyjadřovala na téma FPD výtky. A co je zapotřebí, abychom dosáhli změn do budoucna? Mluvila jste o tom, co říkal pane Aller, také ohledně strukturálních fondů a já se domnívám, že pro nás zásadní eh, vypracovat tuto značku kvality a pracovat se strukturálními fondy, bychom rozvinuli stejné pro priority do budoucna pro vědu a inovaci. A pak se mluvila o dichotomii mezi tím a výzkumem. A bohužel tato dichotomie vlastně někdy neexistuje jako taková. Víte, já znám mnoho lidí ze základního výzkumu, kteří mají výbornou koncepci a také základní vědu, z které se stane inovace a inovátoři, z kterých se stanou také základní věci. A to je věc, které musíme využívat. Děkuji za komentář. Pak pan Jakub Dalunde ohledně dvou věcí, které jste zmínil. 27%, my jsme na 35%, tak množství eh, cíle 60%, kdy jsme na 53%. Takže pokud já mám konverzovat eh, s příslušnými odbory, tak pro pracovní program na leta 18, 19, 20, nevím, jestli dám správné pořadí, ale musím přesvědčit o ostatní, abychom šli tímto směrem, ale to, že nedodržujeme cíle, to není dobrá zpráva. No a teď zabřednu trošku do detailů. Evropská výzkumná rada ze zdola nahoru. Víte, máte projekty, které přispějí udržitelnosti a klimatickým změnám, klimatickým činnosti. Ale není to zakomponováno jako projekt pro klimatické eh, klimatickou činnost. Myslím si, že bychom měli ty věci hodnotit jinak, tak aby to bylo schůdnější a na tom je třeba teda také pracovat. Pak paní Barbara Kudrika. Za prvé, děkuji za inovační scoreboard. Tento Rating znamená, že jdeme správným směrem, ale opět je před námi dlouhá cesta. Rozdíl mezi tím, co děláme tady a co se odehrává jinde ve světě, eh, je založen na jednoduché věci. My investujeme tady méně než v jiných zemích. Vidíte, co dělají Číňané, jak investují více, více každý rok. Vidíte to v Jižní Koreji, ve Spojených státech a Eh, rozdíl vězí především v soukromém sektoru, v soukromém sektoru, který investuje do těchto zemí víc než tady v Evropě. Proto eh, jsme se rozhodli jít směrem Fondu pro Evropu, jež cílem je získat více soukromých peněz za účelem investic. A pokud se nám nepodaří získat soukromé finance, tak k žádné změně nedojde. Vy jste se mě také ptali, a, nebo někdo tady poukázal na EIC. Včera jsem eh, jednal s mnoha mladými podnikateli. Mluvili jsme o definici EIC. Já jsem jim řekl tři věci, které by to měly definovat. Značka Evropy, značka inovace v Evropě, což už jsem vysvětloval. Musíme vytvořit značku, která je viditelná, kdy lidé říkají, mám grant z Evropské inovační rady a to znamená nejenom, že jsem hrdý, ale investoři mi chtějí dávat peníze, abych pracoval na inovacích. Čili to musí být značka, která je konsistentní a veliká. Silná. Pak je tady eh, představa přístupu ze zdola nahoru. To měníme na nástroj SME, to budeme zkoumat, eh, uděláme výzvu, ale netématickou. Čili nebude třeba si říkat, že se bude jednat o jednu nebo druhou věc, ale jednoduše se řekne, že se jedná o vědu a výzkum. A také pohovory k SME. Proč? Protože pokud mluvíte s rizikovými Eh, investory, tak ti řeknou, že spíše než ten námět je důležitá osoba. Osoba, která je velmi entuziastická. I když se nejedná o dokonalou myšlenku, tak z toho může udělat fantastickou inovaci. Někdo má, dejme tomu, dobrý nápad, ale někdo, kdo nemá dostatek eh, zaměření, energie, protože inovace jsou myšlenky znásobeny eh, velikostí. Pokud máte dobrou myšlenku, ale nerozpracujete ji, tak vám to zůstane v šuplíku. Takže je to multiplikační efekt pro nápady. Z toho se tvoří inovace. A doufám, že s vaší pomocí, a zase to platí i pro paní Toje, v případě eh, evropských inovačních rad Tady mohu říct, že jsem osobně měl několik setkání tady s lidmi v parlamentu a většina z vás se do toho eh, chce více zapojovat. Já vás vítám, já vás zvu, jsou to různé setkání s občerstvením, kde probíhají různé diskuse. Jsem za to velice rád, jsem tomu velice otevřený, budu těmto, tímto směrem pracovat a příště, až se setkáme, tak chci, aby všichni věděli, jestli je to všechno v pořádku, jestli jsou všichni, všichni o tom mají povědomí. Pak paní Paula Rubik o Brexitu a jaké to bude mít dopady, jak bude ten model vypadat. Já na to nemohu bohužel odpovědět. Eh, je to velice smutné, k čemu dochází. Já jsem uh, pochopitelně se podělil o své omoc, ale teď musíme přejít k faktům. Mluvili jste o faktech, o algoritmech a budoucnosti umělé inteligence. Já si myslím, že to je důležité si říci, že máme politickou volbu a ta politická volba je, zdali chceme, aby umělá inteligence nás nahradila nebo posílila naši inteligenci. a to je volba na nás a pokud se nám to povede, tak se dostaneme dál. Jedna věc nám chybí. My se díváme na tento vědecký oblak. Co se s ním dá dělat? Můžeme i archivovat informace, mít hodně dat, ale pokud je nějak nenakombinujeme, nedostaneme se na další úroveň umělé inteligence. A o to se v Evropě jedná. A pak hm, pan Marten. Otázka. Vy jste eh, říkal něco, co mě zaujalo. Eh, inovace. Proč a pro koho? No, hm, v odpovědi na první otázku. Chceme vytvořit pracovní místa, no a pro koho? No pro, přece pro všechny to jsem chtěl udělat, mít program pro celou společnost, která by bojela proti nerovnosti způsobenou globalizací. Vy říkáte, že existují prototypy v nějakých garážích, to je smutné, když není dost investic v Evropě. Takže ještě jednou děkuji za to, co tady bylo řečeno. Myslím, že jste tím položili dobrou otázku. Když máte nějaký dobrý nápad, tak co s ním? Potřebujeme více investic, nejenom veřejných, ale i soukromých, za to musíme bojovat. A já jsem také napsal že ministerstvo vědy by se mělo stát ministerstvem financí. Dále k malým středním podnikům. Já si myslím, že jsme se dostali nad hranici cíle pro eh, malé střední podniky. My jsme na 24% účasti malých středních podniků, což je výborné číslo. Jak eh, procento přichází ze základního výzkumu? To je dobrá otázka. Víte, já s většinou žádám ERC o tyto informace, protože jsou to většinou oni, kteří mi poskytují tyto informace. A pak si říkáme, co z toho se stane projektem. A myslím, že důkaz o konceptu je velice dobrým důkazem úspěšnosti. Máme už 34 patentů, které právě pocházejí z tohoto proof of concept v rámci Horizontu 2020, takže to je důkazem přesné transformace. Pak FP9, inovace pro lepší společnost. No a teď už mi dochází čas, ale ještě se k tomu dostanu, ještě dvě minuty. Pokud je o FP9, rád si s vámi promluvím o, o třech pilířích. Možná bychom si mohli zorganizovat zvláštní zasedání nebo schůzku na toto téma. Pan Nika. Portugalsky? Tak já přejdu do portugalštiny. Je to podobné. Já jsem naštívil společný projekt pro vodíkov, vodíkem po, poháněné vozy, 1,3 miliardy, ale správně říkáte, že když nemáme celou síť, celý rámec, tak co s tím? A do toho je třeba investovat více do budoucna. No a ještě skutečně stručně, tady mám dvě, tři otázky. Uh, od Kloda Jovnese ohledně zviditelnění energetické politiky. Pokud je o zviditelnění, tak musíme propojit to, co říkáme, s tím, co děláme. Dejme tomu sdělení pro zrychlení energetické strategie, kdy říkáme, že se podíváme na obnovitelné zdroje, mobilitu, baterie, což je další vaše otázka, obnovitelné zdroje. Myslím, že z toho musíme um, vytvořit srozumitelný jazyk, protože mě bylo řečeno, dejme tomu, proč nevytvoříte misi, kdy uvedete, že budete mít elektrické komerční letadlo, které vyrobíte. To je konkrétní věc srozumitelná. Takováto prohlášení se eh, musí přetvořit na výroky, kterým lidé rozumí. A bilaterálně snad eh, si o tom ještě můžeme promluvit. Nechci na nic zapomenout. Paní Tojer ještě říká, že toto poselství, ta zpráva není pouze pro mě. A pokud je o zprávu Cabezomus, tak tam si můžete ověřit, že tato doporučení nakonec najdou vstup do naší práce. To si beru k srdci a udělám, vyvinu úsilí, pokud to nebude viditelné. Pan Royal. Děkuji za dotaz na téma, co se musí změnit. Já si myslím, že když věci fungují dobře, tak by se měnit neměly. A určitě existují výborné věci a existuje mnoho věcí, které bychom měnit neměli. Dejme tomu, pokud jde o základní výzkum, tam děláme, co je v našich silách, neměli bychom se tomu vyhybat. A pokud jde o průmysl, partnerství. Zase, měli bychom to nechat být, ale měli bychom se zamyslet nad inovacemi, které se dostávají do Spojených států, ale do jiných částí světa. To je vlastně sjednocení všech nástrojů, které máme k dispozici pod stejnou značkou, pod značkou inovace Evropy. A to je pro nás důležité. Souhlasím s vámi a jsem velice opatrný. To, co dělám,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 jak důležité je základní význam a stejně tak sociální vědy, humanitní vědy. A domnívám se, že to, co dnes vidíte, co se inovuje v oblasti vědy, to se děje také u, humánních, u humanitních věd. Je to mimořádná věc. A ta Nobelova cena za za lékařství to získala Číňanka za boj proti malárii, ale o tom jsem už byl hovořil dříve, ale jak jsem řekl, všechno to, co provádíme, to souvisí s vědou. A co se obrany týče, tak já se domnívám, že v rámci Horizontu 2020 nemůžeme v tuto chvíli, tak říkajíc, překlenout oblouk k vědám. To jsou to vědy, věci, které je třeba tedy i nadále, tedy vědy a obrana to jsou vědy, které je třeba oddělovat. Also, um, uh, one your points of, uh, the silos. Z bodů, o kterých jsem mluvil, uh, jsou ona sila, tato izolace, mm, to to jsem říkal portugalsky paní Matías, to znamená, musíme daleko lépe spolupracovat mm, v poli interdisciplinarity a musíme také začlenit sociální vědy, tedy uh, lékaře, mm, podívat se na to, jak studenti z lékařských škol um, um, mohou dělat různé eh, studie. Dneska to nemají eh, a musíme mm, vytvořit toto prostředí pro, pro naše univerzity. Musíme eh, pozměnit systém. A jak jste řekli, musíme lépe komunikovat s občany. To je součástí um, těchto misí a tady jsem odpovídal na otázku Kloda Tormese. Uh, je mi líto, že už mi vypršel čas. Pane Kolíčku, děkuji za vaše poznámky také. Eh, doufám, že jsem na mm, toho moc nezapomněl, ale mohu pak s mikrofonem udělat takové kolečko a odpovědět na zbytek. Děkuji. Děkuji a gratulujeme panu komisaři. Skvělé odpovědi, ale pro vás špatné zprávy, protože váš že kolegyně paní Benikovská musela čekat pár minutek venku před sálem, možná 10 minut, ale dobrá, Ona pro vás udělá vše, děkuji. Uh, Dear friends, ladies and gentlemen. Vážení kolegové, dámy a pánové, dovolte mi, abych přivítal paní komisařku Běnkovskou, která eh, je zodpovědná za eh, vnitřní trh, eh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky. Strukturální dialog. Velmi důležité něco o tom vědět, paní Běnkovská. Informace, aktualizované informace o implementaci vaší práce, vaší práce v eh, programu Komise 2017. A eh, chceme se podívat i eh, dopředu na rok 2018 a program tohoto roku. A dovolte mi, abych mm, potrhl skutečnost, že komise právě zveřejnila návrh dalšího programu Evropského evropský rozvoj programu pro obranu a vy jste také byla začleněna tohoto programu, takže Je to na období 2018-2019, e, začíná se s rozpočtem, jak víte, 500 milionů eur. A také e, se to týká současného období, e, období programu Galileo Copernicus Cosma. Rádi bychom se dozvěděli další informace a něco o pokroku a o vyhlídkách do budoucna těchto programů. A možná ještě informace o průmyslové politice a jeho opatřeních a o um, průmyslových malých a středních podnicích a jejich politických opatřeních. To by bylo velmi zajímavé pro naše členy. Rád bych vás, paní komisařko, vyzval, abyste se ujala slova. Děkuji. Pane předsedo, vážení kolegové, jsem velmi ráda, že dnes mohu být mezi vámi. Nejsem úplně nejlepším stavu, ale chtěla jsem přijít, nechtěla jsem vás zklamat, protože toto je jediný, ale je to jediný bod mého programu dnešního. Možná krátce na začátku řeknu pár slov obecně o tom, co v komisi děláme, ale potom bych se chtěla koncentrovat na tři sektory, tři konkrétní oblasti. Eh, na kterých velmi intenzivně pracujeme, nebo jsme tak činili v posledních měsících, jak pan předseda už zmínil. Tedy jsme programy obrana a pampový průmysl. Jak vidíte, tak tady mm, máme mm, nedávný eh, program obnovy, ale nesmíme mm, mít pocit, že už jsme všechno udělali. To, co my v komisi eh, můžeme udělat, je poskytnout můžeme eh, podpořit, eh, poskytnout rámec pro podniky a občany. Mm, jak jste zaregistrovali, tak nedávno komise schválila ehm, poziční dokument o rozvoji sociální dimenze v Evropě. Jednáme také, nebo snažíme posílit globalizaci a obhajujeme Evropu proti neférovým obchodním praktikám. Ehm, ať je to vlastně oceli nebo jinde. Také pracujeme na tom, abychom zvýšili investice a finanční prostředky pro podniky a ehm, podnikatele tam, kde to bude nezbytné například ehm, nový rizikový kapitál evropský, je tady fond zřízený pro toto, který se rozběhne brzy a začne fungovat. Také pracujeme na kvalifikaci lidí po Evropě, nová, nová agenda kvalifikační. A ještě jsem se chtěla zmínit, že eh, se snažíme eh, zlepšit fungování eh, jednotného trhu. Mm, máme, měli jsme tady balíček služeb mm, a byl tady compliance budget. Mm, krátce po té tak očekáváme, eh, že se přijme obsáhlý balíček eh, zboží a také chceme mm, implementovat další iniciativy. Ale jak asi víte, už jsem zmiňovala, také jsme aktivní v jednotlivých sektorech, takže jsem chtěla vám podat informaci o nejnovějším vývoji eh, v těchto třech dimenzích. Začnu. Um, First... Uh, strategii eh, první obsáhla vesmírná strategie pro Evropu kosmická strategie. Jsem ráda, že vám mohu sdělit, že už to přineslo první výsledky. Eh, náš program Copernicus a Galileo už eh, fungují a jsou používány eh, průmyslem a také veřejnými institucemi a také jednotlivými občany. V následujícím roce budeme pracovat na přístupu k trhu, to je pro nás důležité, co budou tady takové nové startupy a pak je tu jsou řada důležitých věcí, dále rozvoj programu Galileo a Copernicus, to jsou nově se objevující programy, tady máme priority jako klimatické změny, bezpečnost a obrana. V klimatických změnách tady budeme vedoucí eh, silou a k mm, těm záležitostem kosmickým to eh, řeknu později. Chceme zlepšit sledovatelnost, přístup eh, go legislativy eh, eh, a také chceme rozpracovat inteligentní strategii. Eh, to je nesmírně důležité pro Evropu, pokud budeme chtít podpořit autonomní přístup Evropy k vesmírným aktivitám, takže tady máme Aliance 6 a Giga C. Také musíme jednat v oblasti zprávy, governance a to znamená opět, jako vždycky, spolupráci, dělat věci společně, Vítám tedy eh, velmi podporu tohoto výboru eh, v naší strategii. Eh, teď se to celé dobře rozjelo, takže si myslím, že výsledky budou stále více vidět. A pak návrh konečné zprávy paní Krell No, to je taky velmi užitečná věc pro nás, ale v příštích měsících eh, budu potřebovat vaši podporu eh, při plánování této strategie. Také rozpočet tady, myslím, eh, musíme být upřímní, otevření vůči sobě. Budeme moci naše ambice naplnit pouze tehdy, když bude mít k dispozici řádné finanční prostředky. Máme v úmyslu podat zprávu o vyhodnocení v poletí tohoto programu, a sice podzim, na podzim tohoto roku, a to pak spustí institucionální práci pro Eh, další návrhy. Teď mi dovolte, abych se obrátila, eh, aby se podívala na další sektor, to je obrana. Eh, toto je téma, kterým se každodenně zabývám za už posledních několika měsících. Dosáhli jsme takového obratu jak jste eh, možná zaregistrovali, před dvěma týdny jsme schválili balíček obrany. Tři důležité prvky to obsahuje. Za prvé reklesní dokument o budoucí eh, obraně Evropy. Mm, to je jenom takový strategický dokument, který byl navržen proto, abychom tady odrážili ty diskuze eh, v této oblasti v Evropě. Druhá, druhý dokument v tomto balíčku byl, byl sdělení o Evropském fondu pro mm, obranu. S tím jsme začali minulý rok. A s tímto sdělením eh, chceme poskytnout detailnější informace o prioritách, o eh, tom, jak tento fond bude fungovat. A třetí věc, na kterou jsem se dnes chtěla soustředit, Součástí Fondu pro obranu mm, eh, tady máme mm, také vztahy mm, s průmyslem. Je tady rozpočet 500 milionů, 500 milionů eur na období dvou let. Poslední dva roky jsou roky 19 a 20. Ten týž den, kdy jsme schválili celý balíček, eh, tento fond pro obranu, eh, ten den eh, se to se rozběhly první výzvy, jde o přípravné kroky pro tento výzkum, to znamená, jde o tento Evropský fond pro obranu, ten teď funguje a teď jsme oznámili tuto soutěž a budeme vybírat projekty toto výběrové řízení. Eh, toto bude věnováno eh, výzkumnému programu v navrženém eh, období. Chtěla bych využít této příležitosti a říct si možná ještě pár detailních věcí o evropském programu pro rozvoj. To je taková novinka v tomto programu. Je to poprvé, kdy předkládáme takovýto program eh, pro, eh, za, pro účely spojené s obranou. Je to skutečný průlom v Evropské unii pro komisi eh, má se podpořit konkurenceschopnost našeho obraného průmyslu a proto jsme si zvolili jako právní základnu článek 173, jde o konkurenceschopnost průmyslu. To je velmi klíčové, protože, jak víte, způsob, jak přemýšlíme, je tento. Jestliže chcete mm, mm, zvažovat tuto unii obrany z dlouhodobé perspektivy, potřebujete strategickou autonomii v Evropě. A tuto musíte podpořit, posílit. Abyste ji mohli mít, tak eh, potřebujete silné, konkurenceschopné eh, promyslovou eh, základnu. A tímto programem, touto částí programu navrhujeme právě toto. Tedy co do rozsahu programu, bude pokrývat hlavně e, fázi prototypovou, ale včera jsme o tom zrovna diskutovali s některými našimi protěžky a myslím si, že bude lepší, když to popíšeme jako fázi rozvoje nebo vývoje. To je totiž součástí celého hodnotového řetězce, kde se hodně soustředíme na rizika. Rozpočet EU nám poslouží jako něco, co podnítí další práci, co načasování, jak jsem už řekla, na léta 19 až 20. Je to taková testovací fáze, než navrhneme obsáhlejší program na období pro 2020. Co se týče e, intervencí, budeme to kofinancovat z evropského rozpočtu, tři granty e, do 20 celkových nákladů. Zbytek e, bude zajištěn členskými státy. Ale co ještě důležitější a obtížnější, požádáme členské státy, aby mm, získali, aby šli do těchto projektů společně. Tři společnosti to musí být minimálně a minimálně dva členské státy, které budou předkládat takovéto projekty. Nebudeme duplikovat stávající institucionální aranžma. Naším úmyslem je, podobně jako ve výzkumu, zakládat to na stávajících aranžma, ale zase tady musím zopakovat, že evropské peníze budou ruku ruce ze závazky, takže záleží na agentuře, která to posoudí. A k teď k zeměpisné rovnováze, to je, myslím, klíčové pro úspěšnost těchto programů. Tady e, chci říct věci jasně, to, tento program není zacílen jen na velký průmysl, na velké členské státy. Nebudeme eh, tady eh, mluvit o G-Return, ale chceme zajistit, aby malé a střední podniky z různých článů, z členských států z toho profitovaly průmysl no, obrany by měl otevřít tento řetězec tak, aby byla možná přeshraniční spolupráce, tak, aby tady vznikl skutečný jednotný trh, aby byl v souladu s třetím pilířem Evropského akčního plánu pro obranu. A proto chceme věnovat část rozpočtu malým a středním podnikům. E, tato rovnováha bude samozřejmě záviset na tom, jak budou ty projekty financovány. A konečně 500 milionům eur, které tady navrhujeme, Vím, že se začalo klást řada otázek k tomu a musím zdůraznit, že musíme pečlivě zvážit eh, takový, to, že máme omezený prostor pro manévrovací. A zároveň máme-li k tomu přistupovat vážně eh, k této spolupráci v oblasti obrany, tak musíme být schopni eh, do toho dát dostatečný počet peněz a musíme jednat dosti rychle. Takže tímto programem, jak víte, tak už tak pracujeme teprve několik měsíců. Pár měsíců, ale není to víc než rok. A nějaké výsledky tady budeme mít v rámci tohoto rozpočtu ještě. Dali jsme dohromady peníze velmi pečlivě, tím, že jsme promíchali tzv. čerstvé peníze a přemístili jsme určité rozpočtové položky. Ehm, chceme se postarat o to, aby žádný ze současných programů nebyl pozdržen a eh, jde nám o to, aby různé programy, aby, aby ty programy budoucí nebyly ohroženy. Navíc navrhujeme to tež, jako to máme ve výzkumu. Chceme navrhnout zásadní navýšení rozpočtu na tyto programy 1 miliarda ročně a pak do, do příštího celého programu. Takže to je bezprecedentní a velmi rychlý pohyb ku předu. Teď to záleží na spoluzákonodárcích, jak se posunout ku předu eh, na stejné se stejnou úrovni ambicí a doufám, že mohu počítat s podporou tohoto výboru. Teď eh, se musíme pustit do rychlých jednání, pokud chceme, aby tento program začal fungovat Eh, od začátku roku 2018. Potřebujeme politickou dohodu eh, a spolu s tím musíme mít dobré projekty členských států na začátku příštího roku. Vím, že toto je velkou výzvou, ale když se podíváme na tu, ten současný pohyb, tak to není jediný stát, který by byl proti tomu. A skutečnost, že obrana může spolu utvářet budoucnost Evropy, o tom jsem naprosto přesvědčena. Toto je velmi důležitá základna, na které můžeme eh, tuto složku rozpracovat. Můžeme se dohodnout na rychlé cestě. Já na tom každodenně pracuji, mluvím o tom s ministry, eh, na, také to bude tento týden na radě ministrů. Musíme eh, se rychle dopracovat k projektům, které budou fungovat rychle jak přípravné kroky v oblasti výzkumu, tak programu rozvoje jsou pilotní programy. Dnes jsou, eh, se testuje přidaná hodnota eh, finančních prostředků z EU. To nám pomůže definovat jednak zprávu, potom různé modality a pravidla, zjistit, jestli jsou to ta správná Ehm, ještě předtím, než tady budeme mít další víceletý program. Je to takové test kapacit evropských institucionálních struktur. Tady budeme diskutovat a vyjednávat a doufám, že se dohodneme na těchto programech, které jsou spojeny s obranou. Pár slov ehm, k automobilovému průmyslu. Možná o tom budete taky později diskutovat. Teď automobilový sektor. Eh, naše vysokou postavená skupina bude ukončovat svou práci. V říjnu se schválí konečná zpráva, která bude obsahovat eh, určitá politická doporučení. A tato doporučení budou zacílena eh, na nulové emise, na automatizované propojené vozy, takže když se podíváme na autonomní vozy, tak tady pořád ještě mm, toho máme hodně před sebou. E, společnost asi ještě není úplně připravena tento typ vozů, ale když pracuji, když se podívám na tuto práci za poslední léta, toto autonomní jízda, to je skutečně klíčová záležitost do budoucna, proto až vyjdou ta eh, doporučení, tak přijdu s konkrétními eh, myšlenkami eh, nápady do roku 2030. Myslím, že ten obrázek mm, mm, si dovedete lépe představit s mm, auty s nulovými emisemi. Tady máme stále větší akceptanci, musíme udělat rychlý pokrok v Evropě, ale určitě k tomu potřebujeme musíme překonat skandály s emisní a také eh, střednědobé eh, efekty musíme zvážit na spotřebitele a průmysl. Dlouhodobé efekty by mohly být ještě horší. Mm, pak tady musí se rozjet politické diskuse. To by, nás, to by mohlo totiž vést mm, k rozpadu dýzlového trhu s mm, dýzlem v Evropě, ale nemělo by to jít naším zájmem teď. To by totiž zbavilo průmysl nezbytných prostředků, které by mohly dát do toho, aby vznikla auta bez emisí. A proto vyzývám průmysl k tomu, aby učinil další opatření, aby snižoval emise CO2 stávající parkového vozu, který jezdí na diesel a musíme učinit, tyto podniky musí učinit konkrétní kroky. Dosud jsme nebyli spokojeni s jejich um, reakcí. A poslední bod určitě není nejméně významný. Chtěla bych zmínit toto. Vedli jsme dobré diskuse mm, minulý týden do Štrasburku koherentní společná strategie pro evropský průmysl. Mnozí z vás um, se na to ptali. Chtěla bych poděkovat panu, paní Toja za otázky, které urychlily celou diskuzi. Předložili jsme, jak víte, budu se zase opakovat, omlouvám se, už ne jednou, ale několik strategií, které se přímo koncentrují na evropský eh, Evropský balíček služeb, to jsou iniciativy eh, spojené se startupy. Jak vidíte, tak tady máme takový standardizovaný průmysl ve všech oblastech, ale Chci jednu věc zopakovat. Chápu a sdílím vaše názory a obavy týkající se eh, strategie eh, koherentnosti. Už jsem to, eh, doufám, že jsem to řekla jasně a hlasitě ve Štrasburku minulý týden. Já osobně podporuji jednu rozsáhlou strategii pro evropský průmysl a doufám, že se nám podaří tohoto cíle dosáhnout do konce tohoto mandátu. A také vím, protože pracuji na různých strategiích a pracuji horizontálně, a chci, aby tato průmyslová perspektiva eh, byla zapracována do všech našich dokumentů. Vím, že jsme teď připraveni, máme dobrou základnu pro toto, máme dobré poznatky, dobrá data, dobrou spolupráci se všemi ostatními aktéry. Ale zase potřebuji vaši pomoc a počítám s vámi v této věci. Dovolte mi, abych závěrem řekla, že teď na druhou část mandátu na další dva a půl roky potřebujeme splnit sliby, dostat tomu, co jsme řekli, protože tu máme balíček různých strategií a byla jsem velmi ráda, že jsem mohla zmínit onu vesmírnou strategii, která teď přináší výsledky ale musíme eh, dostat slibům, eh, to je nutné, takže nemá cenu mluvit o tom, že tady je potřeba jednotného trhu a pak rozředovat jakékoliv návrhy. Nebylo by užitečné, kdybychom mluvili tvrdě o vymáhání potom neučinili konkrétní kroky. This is not good talking about industry for all and then go, giving us uh, Nemá cenu mluvit o průmyslu pro všechny a pak poskytovat protekcionismus pro všechny. Takže tyto dvě věci musíme sloučit a zbývající dva a půl roku využít pro naše strategie a naší práce. Um, Děkuji za tuto prezentaci a zároveň za informace o pracovním programu Komise na rok 2017. No a teď přejdeme ke zástupcům jednotlivých frakcí. Pan Karinč jménem EPP. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, mnohokrát děkuji, paní komisařko. Je to velice zajímavé, protože když se podíváte na historii, a pokud se podíváte na všechno, co souvisí s obranými potřebami a obraným průmyslem, tak to jsou věci, které často pohánějí výzkum a inovace. Nemluvím někdy o tom, co je vhodné pro rozvoj, ale o tom, co jednotlivé technologie znamenají pro nevojenský aspekt, pro občanskou společnost. Na tom se dá hodně vydělat. Víte, já si vzpomínám, když jsem pracoval na univerzitě, nebo lépe řečeno, když jsem byl student a pracoval jsem na technologiích rozpoznávání hlasu, to financovali americké obranné agentury a teď se to jmenuje Syria. Všichni si myslí, že je to úžasné. Toto původně nefinancovaly evropské, ale americké vlády a Evropa si musí uvědomit, že pokud chceme efektivně pomoci našim sektorům konkurovat Spojeným státům, musíme financovat výzkum nejenom ve vesmíru, což pochopitelně je výborné, ale i v oblasti obrany. Takže to je dobrý směr, kterým se máme ubírat. Čili to byla poznámka, ale otázka k automobilovému sektoru. To je velice případné a aktuální. Vy jste mluvila o autonomních vozech, o nulových emisích, To je dobré pro to vědět, kam se budeme ubírat, ale automobilový průmysl vyrábí spoustu vozů s dýzlovými motory, spalovacími motory a my všichni víme, že toto bylo vyrobeno v Evropě jakožto cestovní vůz a na druhou stranu snižujeme CO2 emise. Je tady skandál, jsou tady určité podniky, které přímo odpovídají za porušování legislativy Evropské unie, ale na druhou stranu máme typové schvalování. Ale toho se nedostává. Já se chci zeptat, pokud eh, dohlížíte na provádění legislativy v českých státech, bude se měnit něco ve vaší práci tak, abyste zajistili, že členské státy skutečně dodržují ty standardy, které jsou nezbytné, protože se jeví jako nezbytné. Já jsem byl také členem tohoto zvláštního výboru pro emise, je jasné, že je tady role komise, která musí dohlížet na členské státy, že tato role je nesmírně důležitá. Proč to říkám? Protože je důležité zachovat jakousi veřejnou důvěru, protože automobilový průmysl je driverem evropské ekonomiky Platí to i pro export a je to oblast, kde probíhají velké inovace. A teď mluvím, dejme tomu, o inovativních vozech a to jde napříč mnoha oblastmi. Čili co se v případě dohledu dělá, abychom posílili důvěru evropských a světových spotřebitelů? Paní Tojer? SAD? hovořit o obraně. To je velice důležitý program, program a to může mít také dopady na civilní výzkum, ale to je téma, které mě tak moc nefascinuje. Ráda bych spíš něco řekla o digitalizaci průmyslu a chtěl bych se také připravit na zprávu ty konference. Totiž jedná se o země Něme, jako Německo, Francie a tam byl připraven plán pro průmysl 4.0. A jedná se zde o obrovské inovace, ale podíval jsem se také na evropská data. A bylo řečeno, že více než třetina malých středních podniků vůbec ne, si neuvědomují, že je třeba provést takový obrovský skok směrem k, k digitálnímu řízení a že je třeba zapracovat do, do obchodního modelu. Jakým způsobem zde dosáhnout většího uvědomění si této věci? Jakým způsobem vytvořit takové inovační platformy eh, nebo kompetenční centra, protože to musí vytvořit členské státy a regiony, ale Evropa musí to podporovat a koordinovat, protože mikropodniky a malé střední podniky ty vitva, ty představují tu tkáň, která se musí seznámit s, tím, s touto problematikou a my musíme pomoci. Zde třeba předložit, prezentovat osvědčené praktiky. Je tedy třeba těmto podnikům pomáhat, doprovázet je na této cestě. Zde nemůžeme my nechat členské státy uh, sami sobě samým. Když máme 27 členských států a každý se bude dělat něco své, tak v takovém případě nebudeme mít společnou evropskou přidanou hodnoty. Zde je třeba tedy podporovat poskytovat pomoc, vytvářet kompetence a schopnosti a i ty podporovat. A z toho potom vytvářet centrální systém. Každé opatření podporuje průmysl, ale my musíme také působit přímo. A ty další funkce také musí být ku prospěchu průmyslu. Je to otázka realizace inovace, výzkumu. Neustále hovoříme, hovořím o tom, že inovace jsou zapotřebí. Inovační komisař pro inovaci se snaží ale potom dochází ke změně a ke změnám a také k růstu průmyslu. To jsou oblasti, kterými se také musíte zabývat, protože to podporuje změny v našem průmyslu, tedy energetické změny, trvalé udržitelné změny, konkurenceschopnost, ale stejně tak lepší služby, protože z průmyslu potom vyplývají také nové služby. Tedy prosím, takovou průmyslovou politiku, která také bude trošku působit také do oblast, do ostatních působností, i do těch, které třeba nejsou ve službách průmyslu, ale tedy musí fungovat i do jiných sektorů. Děkuji vám. A Děkuji. Jménem EKR pan Tovšenovský. Slovo Jiři. Eh, já se v prvé řadě omlouvám, že jsem nestihl začátek vašeho vystoupení, ale dnes eh, je těch povinností tady v parlamentu mnoho. Eh, v prvé řadě bych chtěl velmi ocenit to, že se daří, že v rámci, v rámci projektu Space Galileo se dostáváme skutečně do fáze realizační a věřím, že to bude skutečně ukázka projektu který posune zase technologicky eh, Evropu někam dále právě ve výzkumu a ve vývoji a využití eh, evropského eh, globálního navigačního systému. Věřím, že se podaří i vyřešit určité personální problémy a financování agentury GSA. Měl bych pouze jeden dotaz a to je reakce na to, o čem jste, jak jste hovořila o Eh, velmi rychlém přechodu a velkých, velkých ambicích v rámci automobilového průmyslu, kdy eh, je velký tlak na přejít eh, co nejrychleji na bezemisní automobily, automatické režimy, to všechno jsou určitě technologie budoucnosti. Na druhé straně můj dotaz zní, jestli nemáme někdy při příliš rychlém nastavení obavu z toho, že nám se prodlouží eh, využití eh, těch emisních uvozovkách špinavých aut, které musí ještě dojíždět, protože tyto voz, automobily, ať se jedná o elektrické, vodíkové, nejsou prozatím také v úrovni eh, lehké dostupnosti. Všechny se pohybují ve vyšších cenových škálách a mají také své, eh, své velké otazníky, hlavně u elektromobilů, jak likvidovat, eh, likvidovat použité, eh, použité baterie a co s tím je všechno spojeno. Můj dotaz je, zní v tom, jestli někdy příliš nespěcháme a nezhorší se nám v podstatě ta situace jednak z hlediska vysoké ceny těchto velmi moderních, eh, moderních eh, automobilů a ne, určité nedostupnosti v rychlé výměny v tom normálním živém lidském provoze, kde si vůbec ani netroufám říct, kolik jezdí po evropských cestách automobilů, eh, hlavně u podnikatelů, malých podnikatelů, které, kteří nástupem, rychlým nástupem a tlakem na snižování možná budou prodlužovat zbytečně životnost a využití těch starých modelů. Děkuji. Thank you very much, colleague. And Mr. Putikofer. Děkuji, pan Putikofer jménem Zelených. Thank you, President. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní komisařko. za to, že jste nastínila vaše plány, jak to bude vypadat s vaší prací. Vy nám děkujete, že podporujeme vaší strategii, ale já vás ujišťuji, že v tomto výboru by byla větší chuť vás podpořit, pokud ta strategie by byla jasnější. Víte, že z hlediska podnikatelských kruhů, z hlediska odboru a mnoha kolegů zde, docházelo k poměrně silnému tlaku na větší zacílení nejenom vaší práce, ale komise jako takové. Pokud jde o průmyslovou politiku, a to nejenom z důvodu interních priorit, ale protože mezinárodní konkurence se rozvíjí způsobem, který nás nutí se soustředit, zaměřit na některé věci. Já rozumím tomu, co říkáte a souhlasím s tím, že bude nutné zohlednit zájmy ve všech podobách. Je třeba, a tomu rozumím, že abychom chránili naše průmyslové sektory od některých zájmů, které uh, předstírají, že hájí průmyslový sektor, ale na druhou stranu ho chtějí přivést do slepé uličky. Takže je tady několik věcí, které jsou velice důležité v tomto výboru, dejme tomu zaměření na malé střední podniky, také jakou roli hraje FDI. Já vím, že jste zkoumali tyto otázky a musíme neustále opakovat, že konkurenceschopnost a udržitelnost jsou dvojčata, jsou to věci, které jdou ruku v ruce. Také musíme zdůrazňovat, že průmyslová politika musí informovat obchodní politiku. Nejenom, že se jedná o určité rozšíření. A my se musíme podívat i na legislativu o hospodářské soutěži. No tak ještě jedna věc o obraném průmyslu. Já se domnívám, že je důležité se touto oblastí zabývat. Můžeme to podpořit, ale určitým konkrétním způsobem si myslím, že ten přístup komise je moc um, mírný. Na 500 milionů se investuje do určitých schopností za rok. Ale to není nic eh, kdybychom vynutili silnější spolupráci. Komise uvedla dvě, úspory 205 až 100 miliard ročně, kdyby panovala větší spolupráce. Já si myslím, že prosazovat zadávání veřejných zakázek podle směrnice z roku 2009, to by nám dalo větší pravomoci, větší sílu. ale to by se dalo rozhodně projednat podrobněji později. Děkuji. No, děkuji, pane kolego. Další řečník, pan kolega Kohlíček za GUE. Děkuji, tak tentokrát jsem to snad zvládnul nalevo. No. Eh, děkuji paní komisařce za eh, úvod, který byl trošičku obsáhlejší. Eh, já bych se chtěl zeptat, stejně jako kolega Tošovský, na program Galileo, protože ten se nám hezky rozjíždí. Satelity už máme první polovinu eh, v prostoru. A teď jde o to, že prakticky všechny organizace, které se tím mají zabývat, řekly ano, 45 okének navíc, příslušné prostředky, protože ten program se teď skutečně rozjíždí. Čili tam bych vás velmi rád požádal o pomoc, protože je to kvalifikovaná práce, není to žádná práce ve mzdě a je to záležitost eh, velice zajímavého programu pro všechny státy Evropské unie. Eh, za druhé, jaká, to je otázka na vás, jaká opatření přijímáte ke zrychlení, když se vyhlásí nějaká opatření na ochraně trhu EU? Čili jak to udělat, abychom byli tak pružní, jako ve Spojených státech. Když zjistí, že někde je problém, tak do toho jdou velmi rychle. A teď eh, European Space Strategy, ta se povedla, myslím, to je vynikající. Eh, teď eh, Eurofin Defense Program. Když jsem mluvil s asociací českého obraného průmyslu, říkali, máme obavy, že to bude pouze sousto pro obraný průmysl z velkých zemí. Že na ty menší země prostě nic nezbude. A ještě jednu poznámku. Průmysl a průmysl evropský zejména začíná u pece. Pec potřebuje na utavení materiálu, ať už je to kov, sklo nebo cokoliv dalšího. Pec potřebuje na zpracování tepelné toho materiálu a potom teprve můžu pokračovat. Čili jak budete podporovat inovaci v tomto oboru, který je klíčový pro celý průmysl, i co jí na začátku před průmyslem automobilovým. Děkuji. Thank you very much. Paní pan Děkuji. Pane předsedo, paní komisařko, děkuji za to, že jste mezi nás přišla, přestože nejste stoprocentně fit. Chtěla bych udělat pár poznámek k automobilovému sektoru, jak byste ode mě asi očekávala. Už bylo řečeno, a vy jste to sama říkala, že tady máme velmi dobrou zprávu z vyšetřovacího výboru, je to založeno na souhlasu eh, většiny v tomto parlamentu a dívám se také na našeho předsedu, protože tento výbor už neexistuje, ale musíme se postarat o to, aby mm, to nezůstalo jenom na papíře. Eh, protože poslanci velmi tvrdě dlouhou dobu pracovali, po dobu jednoho roku, ale musíme to udělat ještě více. Musíme um, provést to, za co jsme hlasovali a co jsme rozhodli v tomto parlamentu. A vy jste první komisařka pro nás, která to může udělat, která může implementovat doporučení tohoto výboru. A proto bych měla tři otázky tři poznámky. První se týká eh, výzkumu vývoje mm, konformity mm, říkáme, že to není dobré, na co jsme hlasovali, ne ve vyšetřovánci výboru, ale už předtím. Tento faktor konformity, který neumožňuje průmyslu stále ještě překračovat po tři eh, roky 110 normy, normu Euro 6. Přestože víme, že z technického hlediska je to naprosto proveditelné a že se to dá dát do souladu s touto normou takže tento faktor eh, nepotřebujeme. A vy jste se předtím zmiňovala, bylo to také řečeno několika dalšími řečníky, eh, o nutnosti to revidovat. Eh, a rok 2017 by měl být onen rok, kdy dojde k revizi tohoto tzv. conformity factor. Takže má otázka je, jak si teď stojíme, paní komisařko, přijdete s nějakým návrhem, který to pozmění? Další dva body se, se vzájemně propojeny. To je to, co jste říkala ve svém úvodu. Musím říct, že mm, trošku nesouhlasím s tím, že vy říkáte, že mm, potřebujeme více dobrovolných eh, kroků ku předu v tomto sektoru. Bohužel jsme viděli, že ten sektor není schopen aplikovat eh, legislativní normy, které máme nejsem úplně přesvědčena o tom, že eh, dobrovolné normy by byly řešením k tomu, abychom se posunuli ku předu. A první věc, kterou musíme udělat, také to bylo řečeno ve vyšetřovacím výboru v té zprávě, je přijít s další normou Euro 7. Jeden argument jsem chtěla, paní komisařko, předložit. Do roku 2023 eh, Spojené státy a Čína budou mít ambicioznější normy než Evropská unie. A myslím si, mm, nejenom z ekologického hlediska a z hlediska čistého vzduší, ale i v zájmu našeho průmyslu je to důležité, protože tady musíte mít rovné manevrovací pole pro všechny. Měli bychom mít tady také euro, ne, normu euro 7. Myslím si, že je důležité, paní komisařko, abyste vy přišli s novým návrhem a abyste Ehm, a pak ehm, budete mít širokou podporu v tomto parlamentu, pokud eh, zprávu komise vezmeme, eh, vezmeme v úvahu. A poslední otázka, nulové emise, o kterých jste mluvila. Zmínila jste je ale mluvila jste o dobrovolných krocích. Doufám, že tady budeme mít ehm, nové nařízení o emisí CO2 a legislativu do Bonzimu, to je v tom balíčku mobility. Takže tu budou ná, bude návrh a nemyslím si, že by to měla být dobrovolná norma, myslím, že by to měla být mm, povinná norma mm, v této legislativě, nulové emise, tedy vozy na, s nulovými emisemi, tak jak to existuje v Kalifornii dnes. Tak, abychom e, potlačili náš průmysl ve správného směru a aby tam dostali závazkům, aby to byly daleko více elektrických vozů na trhu. Podpoříte to? Děkuji, paní kolegyně, pan Mandam. Euh, bonjour, la commissaire. Merci d'être ici présent. Eh, dobré odpoledne, paní komisařko. Děkujeme vám, že jste přišla. Máme jednu mám jednu otázku, kterou by zodpovědět neměl být problém. Včera předevčírem jsme v intervýboru hovořili o dohodách o antidumpingových opatřeních. Jak je, jak je možné to provést? Je to dobrý kompromis, který také získá velkou většinu podpoříte tento text, protože víte, že když, se dojde, když dojde na trialog, tak se říká ano, ano, přejeme si silný průmysl a, a parlament eh, zpět a rada se snaží vždycky snížit všechno to, co, o co usiluje parlament. Moje otázka tedy je, budete bezpečně na naší straně, a podpoříte tuto dohodu z hlediska Inter. A druhá otázka Inter. A to je otázka, která mě také, kterou mám velice na... Pomůže to nám také před, před, před, pře, přesvědčit paní Vestaga, tak aby trh byl novým způsobem definován. Jistě, komisaři jsou všichni inteligentní a paní Vestaga také. A všichni chtějí více konkurenceschopnosti, ale komise potom je šokována, když vzniká monopol, ale Číňané ty mají 50% eh, evropského trhu a tam se neděje nic. Především tedy je zapotřebí zabývat se tím, jak vymyslet ten nový promysl, ale také je paralelně třeba zlepšovat to, ten, který už existuje. A také chtěl bych se vrátit k tomu, co řekl Katlén tedy oblast plastů, průmysl plastů. Tady bylo řečeno, že cena bude vyšší za emise CO2, ale, ale ve formě povolenek máme dobré nástroje, které jsou pobídkou pro, inst, pro investice. Já mám své pochybnosti. A také Carlos Muiras to řekl o patentech. Jakým způsobem zakázíme s parlamenty? Evropa provádí výzkum, investuje, provádí inovace, ale jak bylo řečeno, ty baterie se vyrábějí jinde než elektrovozidla. Jakým způsobem bychom s tím měli zacházet? Jakým způsobem můžeme ovlivnit tok těch inovací, abychom, jak můžeme ovlivnit to, aby to, co my jsme vymysleli, bylo vyráběno někde jinde. Děkuji. A další řečník, kolega Turmes. Děkuji. Pane, paní komisařko, že nemluví svým jazykem. Dieselgate. Víc, že v aféře Dieselgate. Tady Eh, se, nevím, jak se, se, se přiučila. Vzpomínám si, že poprvé, když jste poprvé e, přišla, tak jste nevnímala úplně tento podvod, ale dnes víme, že se stalo něco, co se stávalo málo kdy. Německo v, té, v tom na důležitě radě ministrů bylo ve menšině, ale teď jsou tu dvě věci, které musíme udělat. Jedna z nich, vy jako komise budete hrát klíčovou roli v dohledu nad trhem a já jsem sledoval GRC po celá léta a musím říct, že přicházejí o lidské kapacity v současné době. Takže přesto, že tu už kolektivně, ani vy, ani komise, ani my tady možná eh, vyhráváme v tom, že máme větší dozor nad trhem, ale můžete mě ujistit v tom, že tady nemáme eh, že tady není úplně nejlepší management, eh, komunikujete s panem kolegou Navrašičem tak, aby se to napravilo, to je první věc. A druhá, baterie. 35 až 40 eh, ekonomické hodnoty elektrického vozu je v baterii schováno. Dnes eh, to máme Ázie, která dominuje. Mm, eh, my nejsme nikde, my nemáme žádnou pozici. Když se podíváme na autonomní vozy, tak německý automobilový průmysl výrobci jednají společně, aby vytvořili takovou mapu chipu, je to znamenáno mnoky, alespoň se někam ubírají. Ale k bateriím, tady si myslím, že pokud v příštích měsících tady nebude fungovat nějaké konzorcium, mezi hlavními společnostmi Jumeco a Saft, to jsou ty dvě největší největší výrobci baterií, tak budeme prohrávat. A jak my, my potřebujeme výrobu baterií v Evropě? Co komise dělá teď? proto aby ty obrovské výrobny, mm, když peníze Obamovi byly schopny porazit a Ázii, tak proč my nejsme schopni porazit Ázii e, v, v, ve výrobě baterií do aut? Thank you, Děkuji, pane kolego, za vaše otázky a poznámky. Možná na čase byste se pomalu věnovala otázka. Máte slovo. Děkuji za otázky. Jestli dovolíte, tak odpovím v blocích. Nejprve auta. Začnu tím obr- ne, začnu obraným balíčkem, to byla první otázka. Potom přejdu k dalším obraně a civilnímu užívání využití výzkumu. Tak, jak jste zmínili, obrana byla spouštěčem inovací. Vezměme si internet. Naší fond pro evropskou obranu je tu proto, aby se uzavřely technologické mezery mezi námi a jinými regiony. A budeme chtít podpořit další technologický průlom. Tím, že budeme investovat do obraných technologií a do možnosti obrany tady určitě bude efekt, který se přenese i do civilního sektoru. A proto je tak důležité, abychom spolupracovali jak ve výzkumu, tak v, našich, v, v, našich dalších oblastech. Takže to, to proto tak zrychlujeme. Zrychlili jsme naši práci za poslední šest měsíců. Ano, je tu mezera protože máme separátní mm, zakázky. Je to mezera něco mezi 25 a 100 miliardami eur ročně. A mohli bychom ušetřit ty peníze, kdybychom spolupracovali tady členské státy lépe eh, na poli obrany. Do sud, jak asi lépe víte než já, máme dvě směrnice k eh, zakázkám eh, v obrany. Začali jsme s dialogem, začali se s evropské pilotní projekty, mm, začalo se s první fází tedy evropské pilotní projekty. Vedeme ještě pořád dialog s členskými státy, protože vím, že situace není dobrá v tomto smyslu. Proto nesouhlasím zase, nesouhlasím s vámi v tom, že naše práce na této fázi vývoje eh, nemá žádný smysl. My určitě chceme udělat jednu věc. Chceme podnítit eh, spolupráci, jak jsem říkala předtím. Podmínka která podle mě, já to taky vidím, když se dívám na mm, fázi implementační těchto dvou směrnicí, to bude to nejobtížnější. To budou ty společné eh, veřejné zakázky. A to je podmínka pro to, abychom získali 20% těchto peněz. Alespoň tří společnosti z nejméně tří eh, členských států a členské státy bude tady víc členských států začleněno a budou vítány. Takže toto množství peněz z 500 miliony na dva roky. Ne ročně, ale 500 na dva roky dva poslední roky. Budeme schopni eh, eh, podnítit tento proces. Diskutovala jsem také se zástupci ministerstev obrany a oni se pokoušejí se na to připravit. Průmysl je připraven. Myslím si, že to bude ten nejmenší problém s průmyslem, ale společné zadávání veřejných zakázek, to bude určitě něco, na co se musí připravit. A my budeme chtít podpořit eh, společné zakázky těchto programů. Ke Galileu. Galileo a propojení mm, mezi obranou, směnými programy, mm, malé střední podniky v obraném sektoru. Galileo teď je a v následujícím období, protože se to pořád upřesňuje, je tím nejexaktnější, mm, nejvíce technologicky pokročilým satelitním programem na světě poziční program na světě. Teď už funguje a proto je naší prioritou, jak jsem říkala, prioritou čísla jedna uvedení na trh. Chceme e, inovovat díky Galileu a to už se všude v Evropě děje. Společnosti už používají data, které dat Galileo přináší a hlavním Ekonomickým ziskem Galilea je a bude downstreamový sektor. Máme tady propojení mezi vesmírnými programy a eh, eh, tím druhým, vy jste to zmiňoval, pane Kohlíček, v České republice společnosti si myslí, že obrana bude mít dominantní roli, bude eh, dominovat v této oblasti. Teď se chci jasně vyjádřit k tomuto propojení mezi oběma sektory. A zase včera jsem chtěla zaangažovat členské státy a také průmysl do těchto programů, protože si nechceme navrhovat nebo nechceme nutit ty naše členské státy. Členské státy si rozhodnou, které projekty e, budou financovány z Evropského průmyslového programu pro rozvoj. Ale jsou tu určité nápady, které se vynořují a včera jsem se pokoušela Um, osvětlit propojení mezi eh, vesmírnými programy a eh, obrany. My eh, podpoříme toto propojení a náš program govsat.com bude intenzivnější a já si teď nemyslím, než tedy předložíme vůbec nějaký projekt, tak si nemyslím, že by to bylo nějaké, nějaká hrozba pro tento sektor mm, vesmírný nebo pro malé a střední podniky. Jak jsem říkala předtím, tak chceme, jsme oznámili, že určitý část rozpočtu do toho přidělíme, to bude rezervováno pro malé a střední podniky. Malé podniky v menších eh, klíčových, eh, <laughs> menších členských státech. To je důležité v oblasti mm, eh, projektu zaměřený na kybernetickou bezpečnost. To se tady taky objevuje v Evropě. Malé členské státy a menší podniky určitě budou profitovat jak se eh, vesmírné strategie, tak eh, z mm, akčního plánu zaměřeného na obranu a z těch propojení a synergetických efektů, které mezi nimi existují. Dále. Teď přejdu k automobilovému průmyslu. digitalizaci průmyslu. Pan Toja se na to ptal. Paní Toja. Nejprve musíme implementovat digitalizaci našeho průmyslového dokumentu. Za druhé, musíme skoordinovat lépe národní digitální strategie a z těchto důvodů potřebujeme evropskou průmyslovou strategii. V rámci této strategii potřebujeme standardizace, to je důležité, pak potřebujeme eh, klíčové technologie, to jsem říkala minulý týden ve Štrasburku, pak potřebujeme eh, propojené politiku státních dotací v členských státech pro různé sektory. Takže zase si myslím, že koherentní průmyslové strategie eh, pro digitalizaci, strategie pro tento okamžik průlomu nejrůznějších sektorů v Evropě je na nejvíc důležitý. Součástí toho je eh, ekonomika dat. Někteří z vás to říkali. Musíme se postarat o to, aby naše startupy byli na nejvyšším místě této ekonomiky dat a zase tato propojení eh, s mm, eh, máme tady třeba eh, data z Koperníku, to, budou, to bude největší a nejdůležitější poskytovatel dat. Chceme, aby začínající podniky měly přístup k těmto datům, aby byla bezplatná tato data pro podniky a občany a mělo by se to udělat velmi jednoduše. automobilům teď. Co se týče schvalování typu, kde se teď nacházíme. Já budu určitě pokračovat se svou politikou vymáhání. Možná jste viděli v mém dopisu Volkswagenu ze včerejška politika vymáhání a je tady to slovo vymáhání opravdu zmíněno v tom dopise. Náš návrh schvalování typu by se měl začít v trialogu. Myslím, že došlo k nějaké prodlevě, ale tento týden budeme moci, nebo chceme začít. Už jsem mnohokrát říkala, že potřebujeme dohled, čím více dohledu budeme ten dozor potřebovat, ale nechci, aby to přebírali členské státy. Auta s mluvými emisemi. Říkala jsem, že tu budeme mít zprávu eh, z eh, vysoké skupiny, jak je 2030, a pak bude navržen obsáhlý balíček naše iniciativy týkající se i baterií a iniciativa k infrastruktuře spojená s nabíjením těchto baterií. Eh, vozy s novými emisemi budou eh, levnější, když zvýšíme výrobu. Čína navyšuje tuto výrobu masivně. Stalo se tak v minulých letech. I teď. A Jde o to, abychom si udrželi eh, náš automobilový průmysl, aby byl i nadále konkurenceschopný. Takže na to musíme pracovat a proto navrhneme po G2030, tak naprhneme dvě iniciativy. Conformity faktor, technická práce, pokračuje. Určitě brzy, jak jsem slíbila, tento rok budeme schopni snížit tento faktor. Bude to ještě tento rok. Dobrovolná opatření. Zmínila jsem to ve svém úvodu. Mluvila jsem o dobrovolných opatřeních průmyslu. Jistě, pokud se nepohne průmysl a bude se pohybovat tak pomalu, jak se děje teď, tak učiníme další kroky ale jak víte, s současným právním rámcem nemůžeme dosáhnout rychlého pokroku. Máme tady postupy pro um, um, závazku. To všechno chce svůj čas. Tady jsem velmi pro závazné e, nulové emise. Toto by měl být cíl e, pro Evropu. Dále GRC. Jak jste zmínili, máme úzké kontakty, diskutujeme eh, to s komisařem Navračičem a eh, už jste mi vyslali signál několikrát. Brzy budu schopna podat vám zprávu o té situace. Ona se úplně nevrátila k normálu, ale tak to nastane. Vím, že to je velká slabina celé naší práce. Nechci vám teď eh, mm, mm, říkat přesné datum, ale doufám, že v příštích měsících, eh, týdnech mm, eh, se bude stabilizován tento GRC. Jak jsem řekla, budeme mít tady separátní iniciativy, které budou koncentrovány, se soustředí na baterie a také propojí se tyto iniciativy s francouzskými, švédskými a co do státních dotací FDI, intenzivně spolupracujeme se Cecilí Malstrom. Eh, chceme mít v ruce kontrolní nástroj pro FDI. Určitě bychom neměli být naivní a jen obhajovat náš průmysl, ale zároveň musíme být obezřetní, aby se to nevrátilo všechno zpátky. Také by si členské státy měly udělat jasno, protože už mají v rukou nástroje, které jim umožňují zastavit eh, nechtěné, nežádoucí FDI, ale upřímně řečeno se bojí jich využívat. To je, myslím, taky dlouhá diskuse. Eh, Máme tady také ty mm, nástroje pro ochranu obchodu v ocelářském průmyslu. Víme, jak dlouho to trvá, než v radě, než se začne o, diskutovat o těchto nástrojích. A ty jsou velmi důležité pro náš ocelářský sektor. Jistě, že tu máme některé FDI, eh, které vítají členské státy, ale my v komisi je rádi nemáme, protože jdou proti cílům evropským. Jsou to dvě stránky stejné mince, ale my mm, pracujeme velice intenzivně, spolupracujeme s komisařkou Malstromovou, abychom to nějak vyřešili. To bude asi všechno. Tak to bylo asi vše. Děkuji. Uh, Madam Commissioner, thank you very much. Mnohokrát děkuji paní komisařko za to, že jste za námi přišla, za vaše prohlášení a za to, že jste odpověděla na všechny naše dotazy. A já věřím, že do budoucna se bude všechno příznivě rozvíjet pokud jde o malé střední podniky, vesmírnou politiku, to je důležité pro naši budoucnost, pro budoucnost naší ekonomiky. Cítíme za to odpovědnost a vím, že vy jste odpovědná za Evropskou komisi. Mnohokrát děkuji, vážení přátelé, děkuji za Toto odpolední zasedání našeho výboru připomínám, že v 9 hodin ráno tady budeme mít komisaře Kanětou. Takže to bude bude vynikající, budeme mít tři komisaře vlastně, budeme vědět všechno o komisi, teď v 9 hodin ráno, teď je čas na naše koordinátory. Paní Belkovská, děkuji mnohokrát.